se obrátili na předsedu parlamentu s žádostí o odvolání, o zrušení imunity Karlose Puigdemona a kolegy Ramacha. Co se týká zahájení eh, příslušných stíhání vůči uvedeným kolegům. Předseda tuto žádost předal příslušným výborům Evropského parlamentu. A dostáváme se k prvnímu bodu na pořadu jednání. což je otázka k ústnímu zodpovězení orgány a instituce hospodářské měnové unie, prevence střetu zájmu po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru. Mám pro vás následující sdělení. Chcete-li vystoupit eh, v rámci Catch the Eye a prostřednictvím modré karty, můžete se hlásit buď tradičním způsobem, anebo elektronicky. Instrukce k tomuto máte k dispozici u vchodu do plenárního sálu. Prosím, eh, aby si k tomuto bodu vzala eh, slovo Irene Tinali jakožto autorka. Vážení kolegové, 17. září 2019 pan Adam Farkas oznámil svou rezignaci eh, ze své pozice výkonného ředitele EBA. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost 1. ledna 2020 a od 1. února 2020 se má stát eh, CEO AFME, což je velice známá lobistická firma, která podle své, svých webových stránek je hlasem eh, evropských velkoobchodníků. Dovolte mi připomenout vám, co má EBA na starosti. EBA má na starosti dohled nad bankovním sektorem v Evropě a má stanovovat technické standardy, které mají provádět klíčová finanční nařízení. Jinými slovy, EBA je zásadní instituce regulující a dohlížející na finanční sektor. Samozřejmě EBA je také tím pádem konstantním cílem lobbystů z tohoto průmyslu. AFME a ostatní, jak se zdá, mají stále vztahy s EBA. Podle služebního řádu a etického kodexu e, Rada e, supervizorů EBA rozhodla, že na svého výkonného ředitele uvalí poměrně lehká omezení, jak eh, po dobu působnosti v EBA, tak po odchodu z EBA. A nicméně restrikce eh, pro eh, budoucí zaměstnání pana Farka se zdají jak nerealistické, tak nevinutitelné. Nevím, pan Farka se asi stane takovým poslíčkem AFME, ale nedovedu zjistit jediné téma, kterým by se AFME zabývalo, které by nespadalo do působnosti EB a které by se netýkalo práce, kterou pan Farkas doposud prováděl. Navíc není mi jasné, kdo bude monitorovat účinnou aplikaci těchto restrikcí, zejména toho, co se týká, že pan Farkas se nesmí angažovat v lobování u EBA nebo jinde a nesmí mít profesionální styky se zaměstnanci EBA 24 měsíců poté, co odstoupí z tohoto úřadu. Nevím, jak, to, jak se to hodlá vynucovat nebo kontrolovat. Kdo to vůbec bude dělat? A z tohoto důvodu žádáme o přeskum tohoto rozhodnutí um, Rady EBA. Bohužel pan eh, Farkas není první případ a asi nebude ani poslední. Eh, lidí, kteří po zaměstnání ve veřejném sektoru eh, prováděli takové zaměstnání, které znamenalo střed zájmu, ale je konečně potřeba něco dělat, abychom zajistili, aby tento případ byl poslední. Já doufám, že to je skutečně naposledy. Ten systém otočných dveří, kde se skáče z veřejných institucí do nejvyšších pozicí v soukromém sektoru, tedy od regulátorů mezi regulované nebo od dohlížitelů mezi dohlížené, ne. Ehm, bohužel se to stává často a bohužel to podkopává nejenom důvěryhodnost toho jednotlivce, podkopává to důvěryhodnost celé instituce. A obecně i vzato podkopává to důvěru, jakou mají občané ve veřejné orgány. Důvěra občanů ve veřejné instituce, to je páteř demokracie. Proto nehodláme tolerovat, že se bude ničit důvěryhodnost našich evropských institucí a orgánů jenom proto, že někdo má nějaký zájem. Budeme vždy dohlížet na to, abychom zajistili, že tito lidé nebudou ovlivňováni soukromými zájmy a ani naše instituce. A z toho důvodu žádáme, aby komise přehodnotila aktuální praxi, co se týká Eh, střetu zájmu po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru, aby se rozšířila opatření pro zabrání těmto střetům zájmu, aby se vytvořil harmonizovaný rámec, který bude zahrnovat i možnost zablokovat změnu kariéry a bude to zahrnovat doložku o proporcionálním eh, období, jaksi rezervovaném období kdy člověk nebude moci to nové zaměstnání přijmout, byť to třeba bude navázáno na určité, na určité příspěvky. Komise by měla také zhodnotit, zda je vhodné, aby agentury samotné rozhodly o vynucování pravidel prevence střetu zájmu a jakým způsobem se bude zajišťovat konzistentní aplikace těchto pravidel. Jsem velice ráda, že toto usnesení ve výboru Ekon bylo schváleno jednomyslně. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Věřím, že toto bude jasným signálem pro plenárku a že i plenárka toto usnesení podpoří. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám. Jménem komise dostane slovo Janes Lenarčič. Prosím. Madam President. Vážená paní předsedkyně, vážení členové, já bych chtěl zdůraznit, že plně s vámi sdílím zájem o vysoké etické standardy, pokud jde o veřejnou službu na evropské úrovni. Jsou skutečně zcela zásadní tyto standardy. Jsou to skutečně věci, které napomáhají demokracii, aby se dále rozvíjela. Čili veřejná služba vyžaduje, aby veřejní činitelé byli skutečně nezávislí a aby byli odpovědní vůči lidu. A v každém případě je třeba si uvědomit, že pohyb, tedy přesun pana Farkase z EBA, eh, vyžaduje určité obavy na naší straně, abychom se skutečně zeptali komise ve vztahu k její politice a ve vztahu k jejímu rámci nastavenému v této oblasti, jak postupovat, protože tady by mohlo být zvažováno, že by se zavedla horizontální harmonizace, pokud jde o tento postup v evropských institucích. Protože pokud jde o služební řád a pokud jde také o prováděcí pravidla, se skutečně vztahuje na všechny agentury a je proto třeba, abychom měli tedy prováděcí pravidla, která byla schválena komisí, také uplatňována. Každá agentura má v podstatě na eh, za svou povinnost, aby udržovala svou nezávislost a musí tady být věci odděleny. To znamená, že agentury jsou nezávisle odpovědné za provádění pravidel, za dodržování těchto pravidel a také tedy za přijímání individuálních rozhodnutí, pokud jde o jejich zaměstnance. A tam tedy do této kategorie spadá i pan Farkas. Pokud jde o pana Farkase, v podstatě tedy on působil v rozhodujícím orgánu EBA a je důležité si uvědomit, že skutečně tady musí být tedy stanovena určitá omezení, protože tady je otázka hlasovacích práv, protože jde skutečně o dohled tedy nad kreditními eh, organizacemi v jednotlivých členských státech. Čili skutečně tady se eh, zastupuje každý stát a každý v podstatě potom rozhoduje na základě svých eh, zákonných pravidel, jakým způsobem eh, vyšle tedy zástupce do tohoto orgánu. A je skutečně třeba, aby se dodržovala pravidla služebního řádu a tam je tedy stanoven i etický rámec protože v podstatě máme reformu, která byla zavedena v roce 2013, která posílila eh, tento rámec a stanovila určitá omezení. Služební řád skutečně vyžaduje, aby případný střed zájmu byl skutečně eh, posuzován také i pro tu oblast, kdy eh, odcházejí eh, jednotliví zaměstnanci i třeba z osobních důvodů. Je tady otázka skutečně i toho, jakým způsobem se bude eh, k těmto lidem přistupovat třeba z hlediska lobování nebo prosazování určitých zájmů. Čili v každém případě se to posouzení provádí případ od případu určitá omezení musí být skutečně dobře odůvodněná, musí být přiměřená a pro každý případ musí být tedy skutečně zvoleno vyvážené eh, postupování ve vztahu k těm omezením a na druhé straně je také třeba dodržovat v podstatě práva bývalých příslušníků a skutečně eh, umožnit, aby se vycházelo i z určitých možností, které mají svobodně si vybrat eh, své další eh, profesní zaměření podle eh, listiny základních svobod. Čili skutečně musíme vycházet z doporučení i doporučení Evropského parlamentu, Evropského ochránce práv a také účetního dvora. To byl případ, když se v podstatě přijalo nové rozhodnutí týkající se vnějších činností a také tedy pokud jde o přijetí nových eh, služebních povinností, tak jak bylo stanoveno v roce 2018. Je tady také otázka transparentnosti od roku 2014. Služební řád uvádí, že každá instituce musí každoročně uvést informace týkající se zákazů pro tedy nejvyšší představitele na jeden rok, aby například eh, byli lobbysty nebo aby hájili zájmy určitých specifických organizací eh, ve vztahu tedy k těm organizacím, pro které působili v předchozích třech letech. Komise uveřejnila svou pátou zprávu a je to tedy také součástí úsilí komise o to, aby se skutečně tedy zajišťovala eh, rovnováha, transparentnost a abychom skutečně tedy eh, tyto věci měli v rámci eh, povinností transparentnosti zajištěné. Čili v každém případě tady spolupracujeme těsně s Evropským ochráncem práv a právě se zabýváme tím efektem otáčivých dveří. V únoru loňského roku eh, Evropský ochránce práv potvrdil, že komise skutečně zvolila velmi vysoké normy, pokud jde o otázku etiky a transparentnosti a doporučil tedy komisi, aby v tomto pokračovala. V červenci loňského roku účetní dvůr vydal zprávu o etickém rámci pro e, využívání mezi institucemi Rada, Komise, Parlament a účetní dvůr potvrdil, že do velké míry auditované organizace stanovili skutečně náležitý etický rámec a že komise velmi pokročila v této oblasti. Nové kolegium skutečně chce využít tedy této možnosti svého nástupu do funkce, aby projevilo velké odhodlání spolu s paní komisařkou Jourovou. Máme tedy jaksi mm, možnost teď více spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom skutečně měli tedy e, pravidla, která se budou vztahovat na všechny orgány Evropské unie a abychom skutečně toto pokládali za klíčový moment pro další úspěch. Ano, děkuji mnohokrát, pane komisaři. A za EPP dávám slovo panu Ferberovi na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, pane komisaři, milí kolegové. Latentní střety zájmů, které eh, nastávají, když někdo z dohledových orgánů přejde do soukromého sektoru, erodují důvěru v Evropskou unii a v konkrétní instituci. Ale, a už to tady také zaznělo, není možné uvalovat nějaké zákazy pokud nějaké špičkové úředníky odsoudíme k té e, nějaké rezervované době, musíme jim dát příslušnou kompenzaci, jinak se dostáváme na právnicky velice ožehavou půdu. A proto je nutné, aby Evropská komise řekla nejen, je to agentura, má vlastní pravidla, ale musíme se my všichni společně bavit o nějakém jednotném právním rámci. A mně je velice líto, že se této debaty neúčastní rada, protože pro jednotný právní rámec potřebujeme podporu i rady. mi tedy, že rada se eh, s, s, s námi do této práce zapojí. Patří k tomu také to, Eh, aby ty dohledové orgány měly méně eh, manevrovacího prostoru. Není možné, aby sami rozhodovali, co je a co není přípustné, aby měřili podle jiných kritérií, než pro jaké se měří po, pro evropské nejvyšší úředníky. Ale kolegové a kolegyně, musíme si dávat trošičku pozor. Já vždycky říkám, kdo chce výjíždět na koni, musí mít ve stáji čisto. Ehm my jako EPP říkáme, že toto by mělo platit nejen pro e, ostatní instituce, ale i pro parlament, protože jeden kolega ze Zelených e, pracoval jeden měsíc e, pro investiční fondy a na jedno a měl na starosti investiční fondy co do dohledu a najednou v nich pracoval druhý měsíc. To je také poměrně nejasná situace a jsem velice rád, že hovoříme o tom, že i ustanovení e, v služebním řádu mají platit nejen jaksi pro vysoké úředníky, i pro ostatní zaměstnance. Děkuji. Jménem SAD má slovo kolega Paul Tang na dvě minuty. Thank you, president. Uh... Děkuji, mm, paní předsedkyně. Dnes je obzvlášť dobré být uh, členem tohoto parlamentu, když se strážce eh, smluv dívá jinam. Eh, my tady eh, čelíme výzvě dodržovat pravidla, která přijímáme. Tato pravidla by měla zamezit tomu, aby byly přijímány funkce, které škodí našim společným zájmům. Nicméně jejich aplikace se eh, proměňuje pouze eh, v mrtvý papír. A parlament připomíná komisi a připomíná EBA i veřejnosti, že my nemůžeme nechat tato pravidla upadnout v zapodnění. A eh, touto rezolucí jasně prohlašujeme, že žádáme, aby bylo podobné praktiky, aby podobným praktikám bylo zabráněno. My tady vidíme jakýsi nekonečný příběh lásky mezi EBA a FMA a jak také eh, Gary Scott byl jmenován. A my musíme řešit potenciální střed zájmů v EU a to začne za dva týdny, jestliže pan Farka skutečně nastoupí do své nové funkce. Jsem přesvědčen, že vedení Evropského parlamentu eh, k tomu eh, zabrání. A pane komisaři, my budeme sledovat vás eh, i vaše kolegy, abychom viděli, jestli skutečně zabráníte tomu, aby pan Farkas eh, tedy se mm, té funkce ujal. My musíme zdůraznit jednu věc. Eh, nikdo eh, nakonec z toho nevíde čistě a proto je potřeba, abychom raději zajistili, že naše mm, postupy nebudou pochybněny. A děkuji nyní za um, Renew Luis Gericano na tři minuty. Děkuji. Během finanční krize jsme se dozvěděli, že příliš velká blízkost mezi regulátory a regulovanými v bankovním sektoru skutečně stojí peníze daňových poplatníků. Tady nehovoříme nějakých, o nějakých vádních normách, ale o pravidlech, která jsou skutečně důležitá pro daňové poplatníky. Proč? Protože pokud ty, kdo, ti, kdo stanovují pravidla, nestanovují ta pravidla ve prospěch daňových poplatníků, ale ve prospěch systému, protože předpokládají, že tam se budou vracet, tak to jsou pravidla, která nefungují a to potom znamená, že to nakonec daňový poplatník zaplatí. A e, Z toho důvodu je i tento případ tak důležitý a proto Evropský parlament musí vyslat jasný hlasitý signál. Já eh, děkuji eh, kolegům ze všech čtyř eh, politických skupin, pan Kigold, pan Vrali, a tak dále, že skutečně tentokrát e, jsem přesvědčen, přijmeme e, jednomyslně toto usnesení a budeme nadále pracovat e, na tom, abychom zabránili těmto vazbám mezi regulovanými a regulátory, protože toto jde nad rámec vlastně toho, je to, je, toto je v podstatě základ jakýchkoliv nařízení a znamená to, že když budou tato pravidla obcházena, tak eh, v současné době jako by to nebyl problém. A eh, takže my budeme sledovat a monitorovat v budoucnu, že skutečně služební řád je aplikován. Eh, váš návrh se zdá být jako dobrý nápad. Hlavní je, aby to fungovalo, aby ten zákaz skutečně způsobil, aby eh, nemohli eh, eh, tyto mm, pracovníci přecházet z jednoho odvětví do druhého. Děkuji a nyní za zelené Sven Gigold. Máte dvě minuty třicet. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Případ Adama Farkaše zcela správně vyvolává velké rozhořčení, protože tady jde o velice důležitý střed zájmu, když číslo dvě Evropského bankovního dozoru jde z této pozice přímo na špičku eh, jednoho z největších bankovních lobbystů. To oslabuje důvěru občanů v evropskou demokracii a v další evropské instituce. Čím dále jsou tyto instituce od demokracie, tím vyšší musí mít etické standardy. Proto je naprosto správné, aby v oblasti jako je transparence, lobismu a dokumentů, aby měla EU stále větší, eh, větší standa, vyšší standardy, ale v otázce otočných dveří mezi eh, hospodářstvím, mezi ekonomikou, eh, lobbysty a institucemi, tam ta pravidla zatím chybí. Proto potřebujeme přísnější pravidla. Aktuální pravidla, to je jen takový špatný vtip. A platí to i pro pravidla, Eh, tak, jak jsou vykládána v případě pana Farkaše. Je důležité, aby Evropská komise přísně aplikovala služební řád. Víme, že jeden z důvodů případu Farkaše je ten, že komise zatím nedohlížela na situaci tak přísně, jak by měla a to leželo na tom, že vlastně se moc přísně nedívá ani na vlastní zaměstnance. Ano, je důležité uvědomit si, že podobný problém máme i zde v parlamentu. Začíná to parlamentními asistenty a pokračuje to europoslanci, kteří velice často po konci mandátu dostávají dále příspěvky, aniž by někdo hlídal, jaké konflikty zájmu nebo něco takového případně mají. Takže podívejme, eh, zameťme si před vlastním, před vlastním Prahem. Pojďme aplikovat svá vlastní pravidla hlavně na nás. Protože jde o transparentnost a integritu a odpovědnost našeho parlamentu. Já jsem k tomuto učinil určité návrhy na omezení principu otočných dveří, ale podpora byla nízká. A já jsem proto velice rád, že najednou o tom mluvíme znovu je potřeba, aby EBA vzala tuto naši výzvu vážně, aby tady tento přístup přeskoumala. A pokud to neudělají, musí to mít své konsekvence. Máme zde příležitost e, něco udělat, protože nové číslo dvě také přichází z velkých bankovních lovistů a uvidíme, jak vážně se ty věci budou skutečně brát. Je to také ten případ Zabatýr, o kterém se hodně informuje. E, to se také týká otočných dveří. Takže jsou to všechny instituce, které si musí zamést před vlastním Prahem a je potřeba e, konsekventně toto usnesení aplikovat. Děkuji vám mnohokrát. E, jménem ID má slovo Joachim Kus na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Milí kolegové, už toho zaznělo hodně a já mm, se nebudu opakovat, protože fakta jsou na stole. Analýza je jednoznačná a je jasné, že se něco musí změnit. Ale podle mého názoru není možné, aby příslušný orgán samot, sám definoval pravidla, jakým způsobem budou tyto případy řešeny. Ta pravidla musí pocházet od příslušných institucí, hlavně tedy mám na mysli Radu, parlament a komisi samozřejmě, musíme všichni táhnout za jeden provaz, aby takovéto problémy e, zmizely. Buďme upřímní. Když máme takovou spoustu pravidel, tak to stojí spoustu peněz, jak říkal kolega Ferber. Stojí nás to hodně sil a hodně času, ale problém je hlavně, že pokud e, Eh, pokud v podstatě ti, kteří provedou nějakou to nepřístojnost, budou mít pocit, že se jim nic nestane, tak se nikdy nikam nedostaneme. Takovéto příběhy, takováto výměna úředníků z úřadů do soukromých firm, to musí hlavně řešit ti samotní lidé, že ano? A e, my nesmíme jen přihlížet tomu, jak se tato praxe rozšiřuje, ať už je to v parlamentu nebo v ostatních institucích. Takže prosím pěkně, pojďme k tomu být citlivější, pojďme to brát osobněji. Pak třeba se ty případy nebudou tak často objevovat. Děkuji vám. Jménem GUE NGL má slovo kolega Jose Gušmao. Tři minuty. Obrigado, senhora Presidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. My podporujeme usnesení, které předložil Evropský parlament. A v každém případě je tady otázka eh, řešení, které musí přinést komise Týká se to v podstatě samozřejmě celé řady komisařů už od roku 2008, kdy bylo řečeno, že je nesmírně důležité, abychom vyvažovali v podstatě vliv eh, institucí a že to má vliv také na způsob, jakým nás vnímají občané. Pan Barozo tehdy sám v podstatě toto řekl a přitom odešel do soukromého sektoru. Čili je to opravdu problém, který se opakuje, který známe, který se objevuje v různých evropských institucích a velmi tedy se to často zhoršuje, když se právě díváme na to, jakým způsobem se tyto věci řeší. Takže se to týká regulačních orgánů, ale může se to týkat i Evropského parlamentu a v podstatě to rozhodnutí, které přijalo eh, EBA ve vztahu k panu Farkašovi, to skutečně je velmi nešťastné a myslím si, že je skutečně třeba, aby v podstatě neměl možnost eh, být v kontaktu s členy tohoto orgánu po určitou dobu. A myslím si, že skutečně jde o to, aby například v podstatě nemohl mít ani telefonické kontakty se svými kolegy a v podstatě může samozřejmě využívat eh, informace, které získal, ale správně by neměl mít možnost, aby je používal po určitou časovou dobu. Takže v každém případě víme, že EBA je skutečně velmi ústřední regulační orgán a že pan Farkaš samozřejmě ty informace, kterými disponuje, bude schopen využívat a že je skutečně důležité, aby v podstatě z těchto informací nemohl nějak těžit. Čili otázka nezávislosti má nesmírně velký význam. Je to skutečně úplně základní osa eh, pro jednání evropských institucí. A pokud jde o EBA, mohl by zde skutečně převážet finanční zájem jiných organizací. Čili v každém případě je třeba samozřejmě vycházet z toho rozhodnutí předsedy EBA a tam to má návaznost i na Santander. Čili v každém případě je třeba, abychom si uvědomili, jakým způsobem se ty věci mezi sebou propojují a že to pak vypadá jako zcela nekončící příběh. Čili v každém případě je tady důležité eh, práv, mm, je důležitá otázka práva přecházet z regulačních orgánů do lobovacích orgánů. My bychom chtěli skutečně, aby se tyto věci chránily, pokud jde o tedy ty regulační orgány. Ano, děkuji. A teď eh, pan Fernandez. Ano, děkuji paní předsedkyně, vážený zúčastnění, vážený pane komisaři. Finanční krize ukázala, že v některých případech regulační orgány sdílejí určité informace a že to může mít vliv na rozhodování. Ta představa, že ty orgány nakonec možná nejsou tak nezávislé, že se tam mohou projevovat různé velmi specifické zájmy. To samozřejmě podrývá představu o demokracii v rámci evropského prostoru. Ten případ, kterým se zabýváme, tam byla přijata celá řada textů v hospodářském výboru zcela jednomyslně. Čili my si myslíme, že není rozumné, aby kolegové, kteří pracují pro dohlížecí orgány, určovali, zda ano či ne, mohou zaměstnanci přejít do soukromého sektoru to skutečně zasahuje do činnosti všech institucí a je třeba, aby zde bylo jasně vyhodnoceno několik různých faktorů, abychom byli schopni posílit důvěru občanů v instituce a jejich fungování a také tedy posílili evropskou demokracii a abychom zajistili také větší politickou odpovědnost. Ano, děkuji mnohokrát. A teď pan Damian Karem. Vážená paní předsedkyně, všichni to říkají, ale je třeba to udělat. Musíme ukončit eh, neprůhledné lobování, ať už se to týká financí, ať se to týká jaderné energetiky, ať se to týká celé řady dalších oblastí. Skutečně víme, že soukromé zájmy eh, potom mohou vést k tomu, že se dotují v energetice eh, určité věci, které by neměly být a tak dále. Čili v každém případě jsme ještě neskoncovali s korupcí ani ve Francii jak o tom například svědčí zpráva z roku 2020, teď z ledna Rady Evropy, pokud jde o boj proti korupci. Vyzývají nás tedy k větší transparentnosti, pokud jde o kontakty mezi institucemi a e, zájmovými skupinami. Je skutečně třeba, aby občané měli větší důvěru v naše instituce a proto musíme tedy zarazit ty možnosti prolínání mezi soukromými a veřejnými zájmy protože pan Farkaš je skutečně vysoký úředník a neměl by se moci stát ze dne na den eh, ředitelem organizace, která je hlavním lobovacím orgánem v oblasti financí. Je třeba, abychom měli daleko přísnější pravidla aby se skutečně zachovala nezávislost organizací, takže by se v každém případě měla prodloužit ta doba, kdy skutečně nemají například přístup do parlamentu na základě vydání eh, bedžů. Takže v každém případě je třeba, abychom měli vytvořenou tu nezávislou organizaci, o které byla řeč, která by dohlížela na etické eh, aspekty musíme skutečně jednat ve veřejném zájmu, musíme respektovat transparentnost a zřetelnost. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A teď pan Angelo Coka. Jedna minuta. Nevím, zda si někdo myslí, že dnes dopoledne obhájíme jaksi panenství našich institucí. Musíme si uvědomit, že i uvnitř našich institucí existují konflikty zájmu, jsou zde vlivy lobbystů, otočné dveře a svět bez etiky. E, my to odmítáme už celá léta, nechtějí to naši občané. E, tyto paláce, tyto instituce jsou v podstatě takovou fraškou, když se podíváme na to, co se za nimi skrývá. E, měnová unie je pod velmi silným vlivem lobbystů. Podívejme se na, eh, podívejme se na to, co se všechno stalo. Měnová unie působí škody, eh, zavírají se podniky, končí firmy eh, a občané jsou tím pádem zcela kontrolováni vlivem těchto lobbystů. Podívejme se na odpovědnost za chyby. Podívejme se na odpovědnost za ty trestné činy, které byly v posledních letech spáchány. Ta odpovědnost není. Děkuji, slovo má pan Alfred, Alfred Sand na jednu minutu. Regulace na evropské úrovni se nadále vyvíjí a pravidlo vrch, nejvyšších manažerů, eh, eh, kteří eh, stanovují a Eh, a implementují regulační texty, tak to eh, je praxe, která eh, vlastně pak ovlivňuje i bankovní unii a podobně. Složité zájmy tady přicházejí do hry národní, státní i soukromé. A pod těmito složitými tlaky regulační orgány musí být zcela neutrální a regulátoři sami musí mít jistotu, že tomu tak je. A toto ujištění zatím eh, nemáme kalkulace s zaměstnáním po e, uvedených funkcích, to, e, jak si existují a e, interní informace v, při práci v regulačních orgánech potom mohou být výhodou u nového zaměstnavatele, ale nesmíme takovou praxi tolerovat. Musíme si uvědomit, jak střed zájmu může vzniknout i s funkcí před nástupem do veřejno, do veřejných funkcí. To nesmíme ignorovat a e, nesmíme ignorovat kontaminaci e, veřejné zprávy také těmito tlaky. Děkuji a nyní má slovo pan Mikuláš Peksa za jednu minutu a půl. Vážení kolegové, dnes tady stojím, abych upozornil na problém eh, otočných dveří mezi evropskými institucemi a lobistickými skupinami. Dva vysocí představitelé opustili své funkce, aby využili interní informace ve prospěch eh, lobbingu v soukromé sféře eh, ve svých nových eh, vysocí představitelé musí eh, nahlásit, v jakých funkcích hodlají pracovat a to bylo ignorováno. Je to systémový problém, který potenciálně může ohrozit naši integritu a reputaci. Naše instituce by měla být příkladem vysokých eh, etických norem a proto apeluji na komisi, aby dělala více, aby nedocházelo k takovým střetům zájmům a e, apeluji na účetní dvůr, aby e, se, e, aby se zamyslel nad osvědčenou praxí v této oblasti. No, zavazali jsme se eh, zrevidovat eh, nařízení o zamezení střetu zájmu, eh, ale abych taky jenom nekritizoval, mm, mám, navrhuji určitá řešení. Za prvé harmonizovaný právní rámec, který by platil na úrovni EU i na národní úrovni. Za druhé vytvoření nezávislého etického orgánu, který by proskoumal všechny problematické případy. Za třetí 12-měsíční eh, ochranné období, eh, kdy eh, by vysocí představitelé nemohli pracovat v lobbingu a za čtvrté maximální transparentnost veřejných informací a ohlašování veřej, střetu zájmů online s přístupem veřejnosti. Děkuji a nyní má slovo pan poslanec Krach na jednu minutu. Paní předsedající, vážení kolegové, eh, nacházíme se mezi dvěma blínskými kameny. Na jedné straně jsou všechny pochybnosti, které doprovázejí eh, přechod z evropských institucí do soukromého sektoru. Eh, zcela oprávněně se rozčiluje veřejnost. Na druhou stranu ale nechceme, aby, ne, aby nebylo možné odejít z veřejných funkcí je potřeba, abychom i do veřejných, abychom i z veřejných sfér získávali do institucí chytré hlavy a naopak ty chytré hlavy musí vědět, že to pro ně není permanentní osud, ale že budou mít i nadále možnost, aby poté, co pro nás odvedou podstatnou práci, mohli jít někam jinam. Jinými slovy, ty problémy v tom systému jsou předprogramované a zacházení s nimi je v důsledku jaksi přeregulace. Ve finále se stává to, že k nám nikdo nechodí. Chybí nám tím pádem kompetence. Jinými slovy, řešení je to, co říkal kolega Kůz. Tedy jde o posílení osobní odpovědnosti, kde budeme případy zjevného porušení těchto pravidel dáme na veřejnost. Zveřejníme to a korigovat se bude sám jedinec. Ehm, je to, toto je to správné řešení, nikoli v stovky tisíc stránek různých nařízení. Děkuji, slovo má Maria Grapíny na minutu. Doamna președintă, domnule comisar. Ano, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane komisaře. Vedeme tuto diskusi již po několikáté. Není to poprvé, kdy hovoříme o střetu zájmu a posledně jsme o tom hovořili 24. října loňského roku, kdy nám komisař sdělil, že je skutečně třeba znovu přeskoumat ten právní rámec, že je ho třeba harmonizovat, ověřit způsob, jakým se tato ustanovení jednotně uplatňují v institucích. Nicméně od toho října v podstatě komise neučinila nic konkrétního. Pan komisař slíbil, že budou přijata konkrétní opatření, pokud jde o regulaci finančních trhů v Evropě protože to skutečně má vliv na vnitřní trh a já nechápu rozhodnutí komise a rady zachovat v podstatě určitou lhostejnost vůči těmto střetům zájmu. A nechápu, jak může pan komisař říci, že v podstatě se to bude ověřovat po ukončení mandátu, nicméně to je pozdě, je třeba jednat už dříve. Myslím si, že potřebujeme skutečně urgentní opatření na téma pana Farkaše, že by neměl to nové zaměstnání přijmout, když je tam střed zájmu. Ano, děkuji mnohokrát. Pan Balt na jednu minutu. Šanovna paní předsedající, v interesie institucí... Vážená paní předsedkyně, je v zájmu evropských institucí, abychom bránili Eh, podvodům, aby nedocházelo k porušování práva ze strany úředníků. Například pokud je o ten přechod pana Farkaše, který zastával významné postavení v rámci ABS, tedy EBA, se nyní v podstatě může stát eh, příslušníkem organizace, která bude mít velký vliv na rozhodování organizací EU. Myslím si, že je skutečně třeba si uvědomit, že je v zájmu komise i parlamentu, aby se takovéto případy zjišťovaly, aby se napravovaly. A chtěl bych se zeptat, zda Evropská komise zvažuje možnost dohledu nad EBA a také tedy toho združení AFME Jde o to, zda skutečně se nezapomene na ten případ Farkaš a zda skutečně to bude jaksi náležitě zaneseno do dokumentace. Ano, děkuji mnohokrát. A nyní tedy Catch the Eye. Pan Matresku na jednu minutu. Mám pocit, že pan poslanec tady není. Ne, ano, je tady. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní předsedkyně. Pokud jde o střed zájmu, chtěl bych říci, že se jedná skutečně o nejdůležitější zdroj podvodnů eh, v rámci ekonomického systému EU. Střed zájmu je téma, které neustále zůstává na pořadu jednání. Eh, střed zájmu bohužel se reguluje a interpretuje různým způsobem v rámci prostoru EU nedostatek přísných kritérií při regulaci střetu zájmů v podstatě rozděluje členské státy. Některé země opravdu věnují velkou pozornost střetu zájmů a jsou jiné země, kde právní pravidla jsou méně přísná. Nicméně střed zájmů zasahuje do činnosti místních i ústředních orgánů. A proto bych navrhoval komisi, aby přednesla návrh eh, úpravy střetu zájmu, která by platila pro všechny členské státy a pro všechny obory činnosti, protože je to skutečně zdroj korupce na evropské úrovni. Ano, děkuji. Pan Bohdan Žonce, minuta. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tato diskuse je velmi zajímavá. Já nečekám na okamžitou odpověď, nicméně bych chtěl zdůraznit jedno téma, to je tedy v podstatě snaha o vytvoření systému New Deal, nového údělu v nejrůznějších oblastech, i v té oblasti ekonomické. A já vidím, že skupina lobbystů se velmi zajímá o tento projekt a zajímají se o to i finanční eh, trhy, které projevují opravdu velmi důkladný zájem. Je třeba rozlišovat mezi těmi, kdo jsou zapojeni do toho legislativního procesu a mezi těmi, kdo potom budou poradci nebo budou eh, k dispozici společnostem, které budou moci využívat tyto finanční fondy, které budou nesmírně eh, široké, velmi bohatě dotované. Čili skutečně je tady otázka podvodů velmi důležitá a chtěl bych na to upozornit. Ano, děkuji mnohokrát panu poslanci a dávám slovo teď panu Lenarčiči, aby odpověděl za komisi. Paní předsedající, poslankyně a poslanci, velice pozorně jsem vyslechl vaše komentáře na toto významné téma. Především vás chci všechny ujistit, že eh, komise není lhostejná k potenciálnímu střetu zájmu a za druhé rozhodně nebereme na lehkou váhu tento ani jiné případy, kdy potenciálně může dojít ke střetu zájmu. Není úkolem komise Ehm, jak si přijímat rozhodnutí za nezávislý orgán, což je ehm, dohledový orgán EBA, ale můžeme ehm, osvětlit některé otázky na základě vašich připomínek. Například zástupce komise v, v dohledovém orgánu, který nemá hlasovací právo, připomínám, se snaží co nejstriktnějším způsobem eh, dodržovat ty restrikce, protože bylo zjištěno, že tento případ zahrnuje střed zájmu. Eh, dohledový orgán eh, se tím důkladně zabýval a dospěl k závěru, že střed k zájmu může být řešen doplňujícími restrikcemi eh, nad rámec těch minimálních podmínek pro eh, vysoké představitele. To znamená, eh, ta ochranná doba je dvojnásobně prodloužena oproti té minimální a podobně. Já nebudu zacházet do podrobností těch jednotlivých restrikcí, ale eh, bylo potřeba zvážit, eh, tento orgán musel nalézt správnou rovnováhu mezi zájmy veřejnosti na straně jedné a eh, právem jednotlivce vykonávat svou práci. Významná otázka tady zazněla, a sice kdo bude monitorovat a zajišťovat implementaci těchto rozhodnutí. Já bych rád zaznamenal, že rozhodnutí EBA obsahuje ustanovení ohledně implementace a restrikce, která byla nařízena, jsou sdělena eh, pracovníkům EBA a eh, oni budou eh, povinni informovat předsedovi jakýkoliv kontakt s panem Farkašem po odchodu EBA, EBA je také předmět, má povinnost informovat veřejnost každý rok o zákazu lobování a e, zastupování e, soukromých subjektů a pan Farkaš jako každý bývalý e, úředník podléhá všem disciplinárním pravidlům a v případě jejich porušení s ním bude tedy zahájen zahájeno mm, sankční řízení i po odchodu z EBA. Jestliže e, dohledový orgán nebo OLAF zjistí e, porušení na základě e, šetření a disciplinárního řízení, tak můžou být přijata disciplinární opatření proti panu Farkašovi podle služebního řádu. Takže tím chci říci, že nenecháváme všechno náhodě a existují upatření a ustanovení, která eh, by eh, měla zajistit řádnou implementaci těchto restrikcí. A na závěr dovolte mi zopakovat, že komise eh, chce, se snaží zajistit, aby byly vysoce etická pravidla aplikována prostřednictvím harmonizovaného právního rámce. Nicméně je na odpovědnosti v tomto případě dohledového orgánu EBA, aby tento právní rámec implementovala eh, na eh, pomocí opatření nezávisle eh, pro období po ukončení služebního poměru a je také odpovědností dohledového orgánu EBA zajistit, že jeho rozhodnutí budou náležitě monitorována a aplikována. A konečně komise se vždy snaží zlepšovat existující rámec. Etický rámec je předmětem trvalého přeskumu. Stále hledáme možnosti jeho zlepšení vytvořením nezávislého etického orgánu a úzce spolupráci. Těšíme se na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, s Evropským ombudsmanem a dalšími orgány. Děkuji, pane komisaři. Tímto končím tuto diskuzi. Máme návrh eh, eh, rezoluce, eh, o němž budeme hlasovat dnes. A nyní přistupujeme k dalšímu bodu jednacího řádu a tím je rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. První rozprava se bude věnovat Burundi, zejména e, svobodě projevu. Chtěla bych připomenout, že se může hlásit o slovo a, a e, modrou kartu e, buď tradičně nebo elektronicky a s tím pokyny jsou u vchodu. A nyní dám slovo paní Eli Jones, která má dvě minuty. Prosím. Thank you. Děkuji mnohokrát. Kolegové, Burundi je krásná země, která zažila víc než svůj spravedlivý podíl tragédie. Zpráva Komise o usmíření eh, tento týden identifikovala více než 40 tisíc obětí v masových hrobech, v takovémto kontextu je role obhájců lidských práv, role svobody projevu a neovlivňovaný tisk důležitější než kdy jindy. Jsou to úhlové kameny demokracie a udržitelné mírotvorby. O tomto tématu dnes hovoříme, protože se nedávno objevily nejnovější případy represe ze strany vlády v Burundi co do svobody projevování. 30. prosince e, státní zástupce Eh, žádal 15 let vězení pro čtyři novináře a jejich eh, řidiče. Je to Kristýn Kamkasi, Ažit Rambady, Adolf Mace Bareky a další. Eh, přitom pan Bareky se pouze řídil. Zatčeni byli v říjnu, když popisovali střety mezi rebelskými a vládními vojáky a byli obviněni z podporování rozkladu státu, z rozvracení státu, přičemž základem pro obhajobu byla jedna zpráva v aplikaci WhatsApp. V, v roce 2016 zmizel další novinář, o kterém pak už nikdo další neslyšel. V roce 2015 novinář Kristof Kecebazi, eh, jeho žena a dvě děti byly zavražděni přímo v jejich domově v Božiburu a eh, nikdy tento případ nebyl vyšetřen. Aktivisté Jamal Rukuki člen Action by Christians, byl odsouzen na 32 let nepodmíněně v loňském roce a Destiny Nibitanga byl odsouzen na 5 let nepodmíněně. Žádáme vládu Burundi, aby okamžitě a bezpodmítečně propustila všechny tyto novináře a všechny tyto zastánce lidských práv. V roce 2020 se mají odehrát v zemi volby, což je velice důležité. Vítám, že prezident Kuruziza eh, řekl, že nebude znovu kandidovat, ale aby mohlo dojít k důvěryhodným volbám, je potřeba provést zásadní změny, zejména v oblasti politické a lidskoprávní. Apeluji na Burundi co nejsilněji, aby změnilo tento svůj postup, aby vytvořilo podmínky pro otevřenou a různorodou demokracii a děkuji všem žurnalistům a zastánskům lidských práv, kteří na tomto pracují za jejich snahu. Děkujeme vám. Další autorkou návrhu usnesení je Anna Fotiga. Prosím, paní Fotigo, máte minutu. Děkuji mnohokrát. Burundi je jedna z nejchudších zemí na světě. A naše velice podrobné usnesení, tedy návrh usnesení, popisuje tamní situaci a to v době, kdy se blíží prezidentské a parlamentní volby. Situace eh, jak obhajců lidských práv, tak médií, respektive novinářů, je eh, naprosto šílená, je zoufalá. Nedovedeme si představit, jak by tam mohly proběhnout svobodné volby. Aniž by bylo možné poskytnout veřejnosti Ehm, spolehlivé informace. Děkuji kolegům za skvělý text usnesení. Děkuji vám. Děkujeme paní poslankyně. Slovo má Maria Arena. Děkuji mnohokrát. Politická krize v Burundi má skutečně velmi destruktivní dopad na obyvatelstvo, které vidí, že jeho práva nejsou vůbec dodržována. Základní právo i hlasovací a volební je velmi stíženo. Byly zde skutečně celé řady skupin obyvatelstva nuceny dostat se do exilu. Eh, celá řada věcí, které se týkají prostoru demokracie a eh, občanských práv, nejsou dodržovány. Čtyři eh, novináři Nirumbuza, Kamikazi, Mompezi a Harimana, tito čtyři novináři a jejich řidič Masa Barakiza byli zadrženi a byli obviněni z toho, že narušují Mm, veřejný řád. A pan Birimana, mm, novinář ze skupiny Ivaku, byl rovněž obviněn. Systematicky tedy veřejné orgány eh, narušují práva lidí, kteří mají nárok na zachování základních svobod. Dochází eh, k zajetí a zatýkání lidí na zcela eh, ne Eh, spravedlivých základech. Je skutečně třeba, aby zde nebyla eh, zasahována, eh, nebylo zasahováno do práv na veřejný projev a je třeba, aby skutečně byla zachovávána lidská práva v Burundi. Je třeba, aby se také vedlo nezávislé šetření, pokud jde o osoby, které se dopustily narušování lidských práv. Vyžadujeme také, aby byly poskytnuty finanční prostředky občanské společnosti Burundi a chceme, aby skutečně byla dodržována základní lidská práva ve vztahu k novinářům, ve vztahu k politickým vězňům, ve vztahu k těm, kdo hájí lidská práva a také chceme, aby byly zavedeny sankce, které by byly tedy udrženy ve vztahu k Burundi, protože zde jsou věci, o kterých rada rozhodla a že bychom neměli ty sankce dnes ukončovat, protože by to mělo zcela negativní dopad na situaci v Burundi. Ano, děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo paní Nueva Ruiz na dvě a půl minuty. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Skutečně teď vidíme, že se ve světě objevují případy, které brání tomu, aby lidé vyjadřovali svůj odpor Vidíme tady tedy také snahy krajní pravice o podporování nenávistných projevů. Eh, narušují se lidská práva. Eh, jsou potlačována v mnoha oblastech. Vidíme například, co se děje na předním východě, v Africe, v Burundi, kde skutečně už čtyři roky ta situace se zhoršuje. Vidíme, jakým způsobem vystupuje vláda, jsou narušovány základní svobody. Eh, teď také ve vztahu k volbám, které mají být organizovány v roce 2020 je třeba, aby se přestala narušovat lidská práva, aby nebyli zastrašováni ti, kdo je hájí. Je skutečně třeba vystupovat za svobodu projevu a je třeba, aby také mezinárodní organizace vystupovaly ve prospěch jednotlivých NGO, které zde působí je to skutečně zcela zásadní, aby se mírotvorný dialog s Burundi navazoval na základě dodržování lidských práv. Evropa se skutečně musí mobilizovat a musí si položit otázku, jakou úlohu chce se hrát na mezinárodní aréně. Je třeba, aby Evropa projevila svou vůli hájit mír v okamžiku, kdy v Burundi nejsou dodržována pravidla. Je třeba, aby skutečně ve vztahu k uprchlíkům jsme mohli skutečně zajistit to, že evropské podniky, které třeba také působí v Burundi, dodržovaly základní pravidla. Víme, že eh, tyto vztahy s africkými zeměmi byly často velmi složité. Nicméně v okamžiku, kdy vypracováváme texty, které mají vazbu na mezinárodní vztahy, musíme skutečně dbát na zachovávání základních práv. Ano, děkuji mnohokrát paní poslankyně a teď paní Kokalary na dvě minuty. Tak so mycket, fru talman. Yttrandefrihet och oberoende... Děkuji mnohokrát. Svoboda projevu, nezávislá média, to je předpoklad pro demokracii a pro svobodnou společnost. Je nás tady dost, kteří říkáme, že e, tato tendence je však na ústupu. Podle e, indexu světových médií je stále více případů, kdy jsou tato práva porušována. Burundi patří k jedné ze zemí, kde Svoboda médií a svoboda projevu jsou neustále pod tlakem. Eh, lidé jsou pod tlakem násilí, ať už jsou aktivisté nebo žurnalisté, a stává se to stále častěji. Média jsou v mnoha případech kontrolována státem. V říjnu byli zatčeni čtyři žurnalisti a jejich řidič eh, během vykonávání své práce. Nelze mlčky přihlížet, když dochází k takovémuto každodennímu poškozování lidských práv. Je potřeba jednat. Je potřeba vyvíjet politický tlak. Abychom zajistili, že Burundi dostojí svých mezinárodních závazků a tyto novináře okamžitě propustí. Co může EU udělat? My v Evropské unii musíme posílit eh, občanskou společnost v Burundi, podporovat ji, a zavést další sankce vůči těm, kteří lidská práva takto porušují. To je naše odpovědnost. Musíme se postarat o to, abychom žili ve světě, kde demokracie a lidská práva fungují a s nesvobodou se bojuje. Děkuji. Děkuji. Slovo má Jan Kristof Oiten. Dvě minuty. Thank you. Um, diesen Jahres Děkuji, paní předsedající. V květnu tohoto roku mají být volby a situace se před nimi v této zemi vyostřuje. V Burundi je situace napjatá už několik let. Lidská a občanská práva se v Burundi pošlapávají. Opozičníci, novináři, lidskoprávní aktivisté se zatýkají, se soudí a Eh, velice často se vraždí, dámy a pánové. A v takovém případě není možné zavírat obě oči, je potřeba něco dělat, alespoň mluvit co nejjasnějším hlasem a tyto lidi hájit. Konkrétní případy už tady byly eh, vzpomenuty, já to nebudu opakovat, ale rád bych se připojil k našemu požadavku, že je potřeba eh, tyto osoby okamžitě osvobodit, a to bez jakýchkoliv podmínek, bez jakýchkoliv kondicionalit. To je ten požadavek, který my jako Evropský parlament musíme co nejhlasitěji do Burundi vyslat. Protože, dámy a pánové, mít jiný názor, vystupovat kriticky nebo zastupovat lidská práva, to není přece zločin. To je něco, co je naopak hodnotné. A je to něco, co Evropský parlament musí obhajovat. A proto voláme do Burundi, propuste ty lidi, oni neudělali nic špatného, nic protiprávního. Je potřeba vyvinout tlak na burundské úřady a proto musí eh, mezinárodní společenství vystupovat společně, aby nedošlo k uvolnění toho tlaku. Úřady v Burundi musí konečně zajistit, že se budou dodržovat lidská práva, občanská práva, že bude platit svoboda vyjadřování a že v květnu tohoto roku budou moci proběhnout skutečně svobodné volby, které přivedou skutečnou demokracii. Děkuji. Děkujeme, pane poslanče, jménem EPP. Dostane slovo poslanec Sean Kelly na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Opět hovoříme o Burundi, o tom jsme hovořili už eh, dříve a skutečně není žádným tajemstvím, že eh, tisk v Burundi nemá svobodu slova a eh, opravdu stojí za to o tom hovořit. V roce 2016 ehm, již po eh, prezidentských volbách v roce 2015 eh, eh, OSN odsoudilo z praktiky v této zemi, kdy je pošlapávána svoboda slova, kdy Eh, eh, orgány v Burundi eh, od, odebírají licence respektovaným médiím jako BBC a nezávislí novináři jsou zatýkáni v roce 2019 jich bylo ve vězení celá řada a těch porušení je nekonečně. V roce 2020 proběhnou prezidentské volby, takže 22. října 2019 burundská policie zadržela novináře pod záminkou podkopávání bezpečnosti a je proto důležité, aby Evropská unie a vysoká představitelka, že tedy přijali o okamžitě kroky, aby odsoudili tyto zatýkání a Hm, apelujeme také na Africkou unii, aby chránila eh, burundskou populaci. Děkuji, pane poslanče, a eh, nyní eh, za SAD paní Santos má jednu minutu. Proszę o włączenie mikrofonu. Bez mikrofonu. Svoboda slova v Burundi eh, je předmětem řady útoků a útlaku. Eh, novináři eh, zadržení na konci roku 2019 jsou zase další příklad celé řady přímého porušování lidských práv Eh, generální tajemník OSN a Rada pro lidská práva již ehm, ehm, opakovaně eh, upozorňovali na vážné porušování lidských práv, eh, kromě eh, potlačování svobody slova, mučení, zabíjení a podobně, tak eh, to jsou eh, bohužel obvyklé praktiky a k tomu dochází v ovzduší beztrestnosti. Svoboda slova, o níž dnes hovoříme, je jedním z příkladů obecného ovzduší v této zemi, čtyři novináři, kteří byli zadrženi na konci roku, eh, Kazi, Buza, Mopizenci, Eri Rimalda a jejich řidič, pan Mazaparikiza, to je příklad porušování lidských práv. A děkuji a nyní eh, za Riniu paní Charanzová dvě minuty. Děkuji. Eh, Burundi eh, čelilo krizím mm, eh, v posledních pěti letech opakovaně. Lidé z opozice mizí, jsou mučeni, vražděni novináři jsou utiskováni eh, a protiprávně zadržováni. Je naprostá beztrestnost všech pachatelů těchto skutků a tisíce uprchlíků z Burundi utíká, aby uprchli tedy před násilím a humanitární krizí. Prezidentské volby v tomto roce eh, zřejmě ještě vyvolají větší eh, nestabilitu a násilí a tito e, lidé jsou vháněni e, do e, ozbrojených opozičních skupin. A tato země by měla chránit svůj lid a bránit další eskalaci situace. Musí propustit uvězněné novináře a zrušit cenzuru. Vláda práva musí být uplatňována, jinak dojde k dalšímu rozkladu společnosti. V těchto podmínkách EU nemá na vybranou a musí pozastavit finanční podporu vládě Burundi, ale neměli bychom nechat e, na pospas lid Burundi, měli bychom posílit spolupráci tak, abychom pomohli e, zmírnit humanitární krizi a měli bychom nabídnout e, Eh, míru milovný volební systém. Děkuji a nyní za eh, zelené eh, za GUE Alice Kunke. Jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Já jsem velice vděčná že my jako Evropská unie se situací v Burundi zabýváme, že k tomu nemlčíme. Je potřeba být kritičtí. Není možné, aby byli takto pronásledováni novináři. Vláda v Burundi musí každého ze zadržených novinářů propustit. Evropská unie zde musí hrát klíčovou roli. Musíme využít veškeré potřebné mechanismy, abychom tuto situaci napravili. My jako frakce zelených bychom rádi vyzvali všechny eh, poslance v Evropském parlamentu, aby podporovali Eh, ženské organizace a organizace občanské společnosti v Burundi obecně. Je potřeba, aby dohoda s Aruši se stala skutečností. Vyzýváme Josefa Borela, aby posílil dialog s východoafrickým společenstvím, zejména v Burundi. Děkuji. Jménem ECR má slovo Richard Čarnecky na jednu minutu. Vážená paní předsedkyně, Vážený pane komisaři, byl jsem v Burundi a také jsem navštívil sousední země Rwandu, Tanzánii. a také Konžskou demokratickou republiku. Myslím si, že znám dobře situaci v této zemi. Je to země, která má dlouhou historickou tradici. Eh, království Tuciu se zrodilo v okamžiku, eh, kdy ještě nebyly eh, třeba v Evropě státy uspůsobeny tak, jak jsou dnes a byla to kolonie belgická. V podstatě je třeba samozřejmě dnes naslouchat hlasům novinářů, kteří volají po svobodných volbách, ale je tady ještě jedna důležitá věc, která má zásadní význam. Ukazujeme, že zde existují mechanismy, které mohou vyvíjet nátlak, například zastavením finanční pomoci zemi, která nedodržuje pravidla. Ano, děkuji mnohokrát. A nyní pan Fabio Massimo Castaldo, ale nevidím ho v sále což znamená, že dám slovo panu Carlosovi Zoriňovi na jednu minutu. Ano, děkuji mnohokrát. Víme, že dochází v Burundi k celé řadě situací, které jsou složité z hlediska lidských práv a svobody projevu je skutečně třeba, abychom si uvědomili, že svoboda projevuje v silném ohrožení a že skutečně je třeba věnovat pozornost i tomu, co se veřejně smí říkat, že novináři nemohou svobodně provádět svou práci. Na konci roku proběhnou volby a my musíme skutečně podporovat svobodné volby a musíme v podstatě podporovat činnost diplomatů na půdě tohoto státu. Je třeba, abychom si uvědomili, co můžeme učinit pro to, aby se dále nenarušovala lidská práva v této zemi, protože sociální eh, smír bude opravdu velmi důležitý ve vztahu také k vysokému stupni chudoby. Ano, děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo Filu Benjonovi. Ano, lid v Burundi, jak se ukazuje podle zprávy ze září loňského roku, který vydala OSN, že skutečně eh, prožívá velmi těžké období a že vláda sama je odpovědná za to, že mizí lidé, že jsou popravováni, že opoziční politici a jejich rodiny jsou vystaveny velmi vysokému tlaku. Dochází k porušování lidských práv, narušuje se svoboda eh, projevu v Burundi. BBC eh, už dnes eh, nemá právo vystupovat v Burundi a také tedy občané nemají právo poskytovat BBC informace ani děti nejsou zbaveny tohoto tlaku. V minulém roce byly eh, například eh, postihovány děti za to, že mm, se nějakým způsobem podle organizací vysmívali prezidentovi, čili v každém případě je třeba, abychom si uvědomili, že tady existují mediální organizace v Burundi, které jsou v ohrožení, byli začeni novináři a jejich eh, řidič. Eh, mají uvalené vysoké tresty za to, že provádějí svoji profesní práci a je třeba, aby se skutečně přestala pronásledovat nezávislá média, aby se také přestal vyvíjet takový tlak na svobodu projevu, protože Burundi eh, podepsalo tedy dodatek týkající se lidských práv a má tedy hájit otázku svobody projevu. Je to zcela zásadní proto, aby v souvislosti s nadcházejícími volbami bylo zajištěno prostředí pro jejich svobodné konání a aby skutečně tedy mohla být nastolena demokratická společnost. Ano, děkuji mnohokrát. A nyní tedy má slovo pan Natan Gill. Ano, děkuji mnohokrát jsme tady na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku a diskutujeme o svobodě projevu v Burundi. A na základě pravidel tohoto parlamentu podle toho, co bylo stanoveno na půdě tohoto parlamentu. Já dnes v podstatě nemohu dnes eh, se svobodně projevovat tak, jak bych si přál. Tady stavím tedy svoji vlaječku před sebe a chtěl bych se zeptat, Zda skutečně se zabýváme otázkou svobody projevu v okamžiku, kdy nepodporujeme svobodu projevu našich kolegů, kteří nemají v podstatě možnost skutečně jednoznačně se hlásit ke své národnosti tím, že zde vystaví svoji vlajku. Ano, skutečně pomůžeme pomozme národům, aby se dobrali této svobody, ale je třeba, abychom si udělali pořádek ve vlastním prostředí. Čili když v podstatě chceme nosit vlaječky, chceme, abychom je tedy mohli mít, musíme přestat eh, být eh, eh, nespravedliví, nesmíme si zakrývat tedy to, že nejsme schopni hájit totožnost nás samotných, abychom skutečně mohli na základě vlajky se hlásit k vlastní příslušnosti. Ano, děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo paní Nine Gil. Ano, děkuji paní předsedkyně. Dovolte, abych v podstatě vystoupila v návaznosti na to, co říkal kolega, ale pokud jde o Burundi a pokud jde v podstatě o kamikadze a další tedy kolegy, kteří byli novináři, eh, kteří prováděli eh, činnost, která mohla vést k tomu, že by vláda byla vzata v potaz ve vztahu ke své činnosti. Čili v podstatě se podlamuje samozřejmě otázka eh, svobody a jde skutečně o to, aby svět vlastně také nevěděl o tom, jakým způsobem jsou narušována práva v Burundi. Čili mé otázky na komisi se týkají toho, co v podstatě SVČ udělá proto, aby se pomohlo novinářům, jakým způsobem využijeme určité páky, které máme, například tedy ty milionové částky, které věnujeme na rozvojový fond a jakým způsobem budeme e, zajišťovat to, aby při volbách mohl v podstatě prezident zajistit, že skutečně bude dodržována svoboda projevu v Burundi a že proběhnou mírové volby je to moje poslední řeč v rámci této plenární schůze a já jsem skutečně velmi ráda, že máme příležitost skutečně vystupovat a moci vystupovat proti tomu, že se nedodržují lidská práva v různých oblastech světa. Děkuji vám a nyní má slovo pan Balt na jednu minutu. Volnost paní předsedající. Svoboda slova je velice významnou hodnotou. Je to hodnota, která je spojená s demokracií, je důležitá proto, abychom znali pravdu a aby jednotlivec byl nezávislý, aby měl základní práva. Bohužel eh, orgány v Burundi tuto svobodu slova nedopřávají a manipulují s veřejným míněním. Lidé, kteří se snaží eh, dostat informace mimo hranice Burundi, jsou mučeni, znásilňováni, popravováni nebo odsuzováni na doživotí. Lidská práva vláda Burundi nijak nedodržuje, není tam žádná demokracie. Demokracie je křehká věc a Evropská komise, Evropský parlament by měli situaci v Burundi sledovat před volbami aby nedocházelo během voleb k manipulacím a aby v této zemi mohla se vrátit svoboda slova. Děkuji a nyní má slovo Fabio Massimo Castaldo na 1,5 minuty. Děkuji mnohokrát. Rok 2020 může být rokem velkých změn pro Burundi. 20. května mají proběhnout parlamentní a prezidentské volby. Po příšerném období, které začalo v roce 2015, je to vítaná změna. Burundi dochází k vážným porušování lidských práv. Prezident podnikal eh, kriminální kroky, aby získal podporu, mimo jiné podnikal brutální represe proti manifestujícím, docházelo k obrovskému potlačování občanské společnosti. Května 2019 začalo období politických vražd a výhrůžek páchaných režimem vůči svým oponentům prostor pro občanskou společnost byl stále více omezen. Ehm, zastrašovali se nezávislí novináři, prováděly se politické procesy a tak dále a tak dále. To znamenalo vážné obavy pro nás eh, co do demokratičnosti budoucích voleb je potřeba zajistit eh, rovné podmínky a spravedlivou soutěž i pro opoziční smlouvy a nezávislost médií. Burundi musí najít trvalé politické řešení této situace. Je potřeba začít respektovat mezinárodní, eh, mezinárodní smlouvy, dohodu s Aruši, Eh, a je potřeba podniknout veškerou snahu pro usmíření, pro mír a pro spravedlnost. A právě proto musí Evropská unie mluvit hlasitě jako nikdy předtím. Je potřeba, aby začaly být dodržovány mezinárodní umluvy, mimo jiné umluvy z Kotonu. Děkuji vám. Děkuji, pane poslanče, vezměte si sluchátka laskavě. Akceptujete modrou kartu? Ano, ano. Takže Tomislav Sokol Prosím, zeptejte se 30 sekund na otázku. Děkuji. Vážený kolego, vy jste zmínil problémy v Burundi, ale toto není jediná země, kde k takovýmto věcem dochází, zejména v Africe to není jediná země. Hovoříme tady o tom každou chvíli. Co si upřímně myslíte, že může Evropská unie udělat, aby ovlivnila situaci v zemích tohoto typu. Máme rozvojovou pomoc a tak dále, ale do jaké míry může Evropská unie hovořit jednotným hlasem na globální úrovni? Děkuji. Děkuji. Prosím, odpověď, pane Castaldo. Děkuji za důležitou otázku. V první řadě bych chtěl říci, máte pravdu, není to jediná země, ale právě proto je o to důležitější, abychom eh, zajistili respektování lidských práv podle dohody z Kotonu. To se tam totiž nikdy účinně neaplikovalo. A kromě toho je potřeba pozastavit naše eh, fondy a eventuálně musíme implementovat také cílené sankce vůči těm, kteří jsou zodpovědní za tyto zločiny. V Burundi hovoříme o v podstatě genocidě, protože mezi Uruky a Tucity, Tuci je tam stále konflikt, podobně jako ve a musíme využít veškeré páky, které máme, abychom zajistili jednotnou pozici evropských zemí. Není možné, aby některé naše členské státy si za našimi zády z Burundi něco vyjednávali a nerespektovali oficiální pozici vysokého představitele a oficiální pozici Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Catch the Eye. Jako první Jiří Pospíšil, jedna minuta

Eh, poslanec Eugen eh, Děkuji, paní předsedající. Já jsem eh, chtěl se přihlásit na toto téma, protože si myslím, že je dobře, že o tom diskutujeme, o lidských právech, o svobodě slova, Eh, o případech, kde jsou tato práva porušována, protože miliony lidí vzhlížejí s nadějí k Evropské unii. My jsme ta instituce, která brání tyto hodnoty a na těchto principech postavili eh, otcové zakladatele eh, naší unii. Musíme podpořit novináře, kteří profesionálně pracují s velkou profesionalitou v těchto zemích, kde je demokracie křehká. Je to důležité, máme eh, nejrozsáhlejší eh, diplomatický sbor, naše služba vnější činnosti by se měla více angažovat, máme největší síť diplomatů ve světě a lidé očekávají eh, s velkým, velkou nadějí naše zapojení. Juan Fernando Aguilar má jednu minutu. Děkuji. Paní předsedající, v listopadu minulého roku jsem měl příležitost setkat se zasedání AKT, které se konalo v Ruandě eh, o budoucnosti vztahů mezi eh, evropskými a africkými státy po dohodě z Kotonu. Na eh, této schůzi AKT s Evropskou komisí a Evropským parlamentem se dospělo k názoru, že Burundi, které sousedí s Ruandou, a e, zažil e, ten konflikt, o němž všichni víme, porušuje pravidla e, základní práva a Burundi je chudší a humanitární pomoc se zvýšila z 80 na 120 milionů EU. Eh, e eh, parlamentní a prezidentské i místní volby musí proběhnout v kontextu, který eh, nebude doprovázen systematickou represí opozičních novinářů a Eh, mučením a zadržováním eh, novinářů a musíme proto udělat maximum. Děkuji a nyní má slovo pan komisař Lenarčit za komisi. Paní předsedající, poslankyně a poslanci, eh, sdílím vaše obavy, co se týče situace v Burundi. Pamatuju si, že v prosinci tohoto roku rada potvrdila potřebu Eh, zachovat odpovídající opatření podle článku 96 dohody z Kotonu proti Burundi. EU eh, e je přesvědčena, že krize v Burundi by měla zůstat mm, mm, prioritou eh, mezinárodní agendy a musíme spolupracovat s Africkou unii a s africkými regionálními organizacemi při jejím řešení. Jsou tu signály, že napětí ještě poroste v souvislosti s oběma volbami Eh, které eh, mají nastat v květnu, porušování lidských práv a základních svobod, především svobody slova, svobody schromažďování a svobody združování Eh, jsou nadále utlačovány a ten případ čtyř novinářů, kteří jsou ve vězení a které jste tady jmenovali, tam vás mohu ujistit, že EU tomu nadále věnuje velikou pozornost a jedná eh, o tom s burundskými orgány eh, s našimi partnery rozhodně nenecháme tento případ zapadnout. Komise eh, v své eh, poslední zprávě ze září eh, odsuzuje klima zastrašování, kdy každého, kdo nepodporuje vládnoucí stranu, dochází k porušování lidských práv. V některých případech se jedná i o mezinárodní zločiny. A já my nemůžeme akceptovat jako nevyhnutelné to, že se situace od nynějška bude jenom zhoršovat. Není v ničím zájmu a rozhodně ne v zájmu Burundi a eh, jeho lidu. Evropská unie nemá rozhodně v úmyslu Burundi opustit v eh, prostřednictvím rozvojové spolupráce Evropská unie zůstává nadále silně angažovaná. Této zemi eh, spolupracuje s občanskou společností a, a eh, přispívá k budování odolnosti populace. V příštích čtyřech měsících v době před volbami bude klíčové, aby se Burundi snažilo vytvořit volební proces, který bude inkluzivní, transparentní aby e, otevřeli e, prostor občanské společnosti a skoncovalo se s beztrestností a v, v duchu dohody z Aruši eh, je, eh, já vyzývám Burundi, aby se vydali touto cestou. Eh, existují dokumenty jako třeba kodex chování, který je jaksi sdílený řadou představitelů, dále například v ústavě zakotvené, že prezident nemůže kandidovat po čtvrté a Evropská unie je připravená jim v tomto procesu demokratizace pomoci. Děkuji, pane komisaři. Já eh, tímto končím eh, tuto rozpravu. Usnesení bude předmětem hlasování během dneška. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je rozprava o Nigerii, zejména o nedávných teroristických útocích v této zemi. Opakuji, můžete se přihlásit nebo požádat modrou kartu, a to buď tradiční cestou nebo elektronicky. Instrukce se nachází u vchodu do sálu. A nyní dávám slovo paní Asita Kanko na jednu minutu. Vraťte nám naše děvčata. Vzpomeňte si, před 6 lety tento hashtag letěl po světě, kdy eh, apeloval, aby Boko Haram propustil stovky školaček, které unesly. Eh, je to srdcervoucí, jestliže více než stovka z nich se ještě nevrátila domů. Je to strašný osud pro ně i pro jejich rodiny dovedeme si představit tu bolest. Nigérie eh, je dějištěm eh, sektářského násilí příliš dlouho. Je to další země subsaharské Afriky, eh, kde její politický potenciál je vyplýtvaný. Nigérie se svým ropným bohatstvím by mohla být příkladem pro celý region, a každým dnem eh, umírají eh, Nigerijci eh, násilnou smrtí. Jsou to miliony lidí, kteří žijí v každodenním strachu. Unie musí podporovat lid Nigerie a podporovat regionální spolupráci, povzbuzovat další reformy v, v bezpečnostních složkách a v armádě, aby se skoncovalo se sektářským násilím a aby ženy v regionu byly chráněny. Musí se skončit s tímto šířením hrůzy. Děkuji paní poslankyně a nyní má slovo pan poslanec Erik Markhart na dvě minuty. Um, děkuji mnohokrát. Děkuji kolegyním a kolegům za to, že poměrně v krátké době jsme se mohli shodnout na takovémto usnesení. Myslím, že je důležité, abychom my jako parlament na tuto humanitární nouzi upozorňovali, protože od eh, nástupu Boko Haram bylo, bylo zabito 63 tisíc lidí, což je po Afganistánu a, a, a navíc je tato země po Afganistánu a Iráku třetí na žebříčku teroristických zemí světa. Mnoho milionů lidí je odkázáno na humanitární pomoc a je velice důležité, abychom e, uznali, že v Nigerii jsou křesťané persekvováni kvůli svému vyznání. Myslím si, že to v našem usnesení říkáme poměrně jasně že v Nigerii není náboženská válka, jde tam o rozdělení zdrojů. A my jasně říkáme, že už dnes má klimatická krize vliv na životní podmínky lidí, má vliv na, eh, na hospodářskou stabilitu. Teroristické organizace jsou nejúspěšnější tam, kde lidé nemají perspektivu, kde se nemohou pořádně orientovat. A měli bychom si také jasně říci, že bychom možná mohli lépe přispívat eh, pomocí přímo v terénu. Já mám pocit a myslím si, že čísla hovoří jasně, že naše rozvojová politika přímo v terénu je velice často ovlivněna našimi vlastními zájmy a nejenom zájmy nigerijského lidu. Proto je velice dobře, že v usnesení říkáme, že rozvojová eh, spolupráce v terénu má eh, řešit chudobu a ne nic jiného. Je možné, že chceme, aby z Nigérie odcházelo méně lidí, ale mně přijde pokrytecké eh, jenom vyvíjet tlak na Nigérii, aby zavírala své hranice. To nic neřeší. Řekl bych, že toto usnesení je velice důležité v tom smyslu, že se soustředíme na to, jak přesně pomoci lidem, aby už nemuseli utíkat, namísto toho, abychom jim zabraňovali v útěku, když chtějí. Děkuji vám mnohokrát. Všechny vás zdravím a zdravím také všechny posluchače. Slovo má pan Berg. Eh, děkuji. Já jsem předložil zvláštní usnesení, protože útoky na křesťany v Nigerii, zejména popravy useknutím hlavy v prosinci 2019, představovaly eh, příšerný násilný čin. Eh, tento parlament zcela správně řeší porušování lidských práv, ale pokud jde o systematické vraždění křesťanů, tak se tak nějak zdá, že parlament se bojí pozvednout svůj hlas. A já bych rád apeloval na všechny, abychom tuto hrůzu v našem společném usnesení uznali, odsoudili a abychom řekli, kdo za to může. Eh, je strašné, že v době Vánoc musíme hovořit o násilí na křesťanech ve jménu islánu. To jsou vraždy, Eh, které nesmí zapadnout v celé té řadě dalších témat, která řešíme. Musíme odsuzovat islamistické zločiny proti křesťanům, musíme to pojmenovávat jasně. Opakuji, to jsou lidé, kterým byla useknutá hlava jenom proto, že byli křesťané byli brutálně odsouzeni a zavraždili teroristickou milicí. Já tady vítám mírné zlepšení eh, celkové bezpečnostní situace v Nigerii, ale je potřeba se soustředit na bezpečnostní situaci křesťanů v Nigerii a v západní Africe obecně. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Zorino. A prosím pěkně, pokud eh, máte žádosti podle modré karty, prosím pěkně až posléze, ano. Děkuji. V Nigerii máme už desetiletí ozbrojeného konfliktu, je tam Boko Haram a islamistický terorismus. Víme, že tam došlo k mnoha úmrtím, k mnoha, eh, jsou, je tam mnoho vysílených lidí, mnoho lidí žije v situaci humanitární nouze. Dochází ke spoustě případů sexuálního a fyzického násilí proti ženám a dívkám, je tam nedostatek přístupu ke vzdělávání a k to všechno přispívá k velké nejistotě mezi obyvatelstvem. Nedávné teroristické útoky ukazují, že je potřeba, aby stát vypracoval skutečně kvalitní, robustní systém na ochranu všech svých obyvatel, jak, jak muslimů, tak křesťanů. A je potřeba zajistit, aby složky eh, vynucující právo mohly efektivně zasahovat, zejména v případech porušování lidských práv. Nevládní organizace, které pracují v terénu, řeší často otázky podvýživy, a e, otázky základní, alespoň základní zdravotní péče pro děti a těhotné ženy. Pro místní obyvatelstvo se však situace celkově zhoršuje. To znamená, že středně době musíme co nejrychleji pracovat aby, na tom, abychom získali do této země přístup. To bude naprosto zásadní pro mírotvorbu a pro zajištění sociální a ekonomické stability v daném regionu. Migrační toky z této země do sousedských zemí vytvářejí. Um, celkově velice napjatou situaci. Je potřeba posílit spolupráci eh, v boji proti terorismu. Jakákoliv forma eh, náboženského extremismu, to je to, s čím musíme bojovat, zejména v Nigerii. Je to naše priorita, ale i priorita na národní úrovni. Situace v Nigerii je situace, která ovlivňuje i naši bezpečnost. A všichni víme, že africký kontinent má dopad na celém světě a zejména v Evropské unii. Tím pádem se my všichni musíme snažit s touto situací nějak eh, se vypořádat. Děkuji vám mnohokrát. Slovo má pan Urban Crespo. Gracias, eh, presidenta Niger. Ano, děkuji mnohokrát. Nigérie je nejdůležitějším producentem ropy v Africe. Je to další příklad země, která je bohatá, která má zdroje, ale kde více jak polovina obyvatelstva žije pod Prahem chudoby. A navíc sílí i násilné akce, celá řada skupin obyvatelstva musela být přemístěná, ženy eh, jsou vystaveny sexuálnímu eh, tlaku a dochází také k zatýkání neziskové organizace, které tam působí, eh, mají stěžovánu svou práci a úřední orgány připomínají eh, mhm. otázky státní bezpečnosti. My požadujeme, aby skutečně mohla být humanitární činnost zajištěna, aby také zde byla zajištěna neutralita ve vztahu k rozvojovým fondům pocházejícím z EU. Je třeba, aby také podnikům se připomínala jejich odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí a lidským právům. V okamžiku, kdy hovoříme o zelené dohodě, nemůžeme v podstatě připustit situaci, kdy eh, delta Nigeru je v současné době eh, místem, které je velmi silně znečištěno. Musíme si uvědomit, jaký je současný kontext, který nutí nigerijské obyvatelstvo, aby uprchlo. Máme skutečně velmi složitou situaci, kdy obyvatelstvo trpí, je vystaveno sociálnímu i sexuálnímu vykořišťování. Je třeba, abychom zde nestavěli nové zdi a abychom naopak sledovali dopad konkrétních kroků Evropy a evropských podniků v takových zemích, jako je Nigérie, abychom také pochopili, Eh, jak to vypadá s uprchlickými migračními vlnami. Je třeba, abychom o 180 stupňů otočili naši politiku v oblasti ekonomické a geostrategické musíme si uvědomit, jak skutečně vystupujeme v Africe. Je třeba, abychom vedli skutečně konzistentní kroky, abychom přešli od prázdného řečnění k něčemu podstatně. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo eh, pan Zdechovský jako další autor. Vážený pane komisaři, zatímco jsme navrhovali usnesení ohledně situace v Nigerii na půdě evropského parlamentu eh, ohledně jedenácti popravených křesťanů

je třeba nigerijskou vládu na tuto genocidu neustále upozorňovat a chtít po ní aby zkusila hledat řešení této situace protože nelze pouze přijímat ale je třeba už něco s touto situací začít dělat. děkuji. děkuji vám dále za autory pan bennion. Ah, Eh, Děkuji, paní předsedající. Nigérie se už celá desetiletí velice blíží situaci selhaného státu, selhavšího svátu, hlavně kvůli eh, šarvátka mezi dvěma hlavními politickými stranami. To vede k eh, naprostému selhání při řešení skutečných problémů, jakým tato země čelí. Například bez ohledu E, na určité pokroky e, ze strany armády. Boko Haram je v severovýchodní oblasti stále velké nebezpečí, jsou tam únosy, sebevražedné útoky, e, vraždy, lidé jsou zabíjeni na ulicích a Boko Haram samozřejmě cílí své útoky přes hranice do Čadu a do Kamerunu celá desetiletí starých komunitárních konfliktů mezi nomádskými farmáři a farmáři zemědělci se intenzifikují a dále vyostřují bezpečnostní situaci v zemi. Ženy a děti jsou samozřejmě v tomto konfliktu nejzranitelnější. Děti jsou často rekrutovány do teroristických skupin a jsou používány jako sebevražední útočníci anebo děčtí vojáci. Zemědělci jsou zabíjeni, jsou vystěhováváni kvůli všemu tomu násilí. Občanská společnost eh, musí vést kampaň proti eh, svévolnému zatýkání a mučení, ale měly by to být nigerijské orgány jako takové, které budou garantovat respektování lidských práv této zemi a povedou tento boj. Eh, prezident Ribahary byl znovu zvolen v roce 2019, když slíbil, že porazí násilný extremismus jako třeba Boko Haram. A je na čase, aby vláda e, napnula všechny síly tímto směrem, aby vyvinula a implementovala komplexní strategii. Ta strategie byla sice vyvinuta, ale zatím není implementována. E, Služba pro vnější činnost EU a členské státy e, musí začít pomáhat, a to technickou pomocí. Tímto způsobem bychom měli co nejdůrazněji podpořit snahy Nigérie v boji proti terorismu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Teď jménem politických frakcí za EPP má slovo paní Zovko. Co se týká modrých karet, prosím pěkně, můžete eh, se hlásit po řečnicích za frakce. Děkuji. Nigerie má největší křesťanskou komunitu v regionu, zhruba 80 milionů křesťanů, je to zhruba polovina eh, celé populace. Historická rivalita mezi muslimským severem a křesťanským jihem vede k rozšíření radikálního islamu Už více než 10 let násilní extremisty a džihadistické skupiny jako Boko Haram nebo Islámský stát v, v západní provincii celou zemi terorizují. Útočí na policii, vojáky, veřejné instituce, školy, náboženské budovy a tak dále. Podle humanitární mezinárodních organizací. Více než 6 tisíc křesťanů bylo zavražděno od roku 2015 džihadistickými skupinami. Nejnovější zprávy pocházejí z minulého týdne. 8.1. Zaútočili muslimští, muslimští eh, chovatelé dobytka eh, na křesťanskou vesnici a zabili 13 civilistů. Na konci prosince jsme zažili několik útoků na křesťanské vesnice, zemřelo tam více než 30 lidí. Odpovědnost za tyto akce eh, na sebe vzal islámský stát eh, ze západní provincie. Tvrdili, že to je msta za smrt eh, al-Baghdadiho v Sýrii. Ačkoliv nigerijský prezident, který je muslim, odsoudil tyto násilnosti a oznámil vládní opatření pro prevenci dalších Eh, útoku. Ta opatření v podstatě nic neznamují. Nigerijské bezpečnostní síly velice často persekuci křesťanů ignorují. Vážení kolegové, diskutujeme o spoustě různých případů útoku na náboženské menšiny a je na čase, aby mezinárodní společenství konečně uznalo persekuci křesťanů po celém světě, ke které dochází. Afrika je hluboce eh, náboženský kontinent a velice často se stává, že miskoncepce o ostatních vyznáních způsobují nenávist a teror. Evropská unie by měla využít své finanční nástroje, aby investovala do rozvoje tohoto regionu, což povede k ochraně všech eh, náboženských menšin. EU by se rovněž měla více zaměřovat na, mezi, eh, na dialog mezi vyznáními, zejména ve vztazích s třetími státy. Zrovna před měsícem Evropský parlament udělil Sacharovovou ceny, cenu ehm, muslimskému mučedníkovi a tak bychom měli země jako Nigérie povzbuzovat k tomu, aby uznávali um, uznávali útoky na ostatní vyznání. Nesmíme se bát nazývat zločiny pravým jménem. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Za socialisty a demokraty má slovo paní Arena. Nigerie je země, která je nejvíce eh, osi, hustě osídlenou zemí v Africe, 200 milionů. Je to také velmi silně hospodářsky zaměřená země a Nigérie dnes čelí celé řadě tlaků. Hovořilo se o tom Boko Haram, které působí různé teroristické útoky. Již miliony lidí eh, jsou na cestách, protože jsou přemístěni, tisíce lidí zahynuli. Je to, není to etnický ani náboženský konflikt, ale jsou tady i tedy klimatické změny, které nutí pastevce, aby se snažili přesunout na země, které jsou plodnější. A je to také velmi krvavý eh, konflikt, protože tady dochází v podstatě i k tomu, že to, co se odehrává v Libii, se dále projevuje eh, tím, jak se vyvíjí situace na území Nigerie. Je skutečně třeba, abychom zavedli embargo na prodej zbraní do této oblasti. Máme tady přírodní zdroje, samozřejmě ropu, ale také kovy a plyn a to by mělo umožnit této oblasti, aby se skutečně dále rozvíjela. Shell je v podstatě podnikem, který byl napaden právě proto, že zde působil velmi negativně z hlediska využívání ropných zdrojů. Máme tady skutečně miliony lidí, kteří eh, žijí v eh, klimatu nestability. Také je tady celá řada nezákonných eh, obchodů v oblasti drog, zbraní a podobně. A to všechno umožní také, aby se prováděly daňové podvody v Nigérii. EU musí hledět na Nigerii jakožto na prioritního partnera z hlediska strategie EU v Africe, protože stabilita této země je zcela zásadní, neboť tedy e, další e, země, jako je Niger e, a další země tedy v té části pod Severní Afrikou, mají skutečně velký podíl na nezákonném obchodě a je třeba, aby Nigerie skutečně zůstala naším privilegovaným partnerem. Ano, Děkuji vám mnohokrát. Jménem Renew má slovo pan kolega Rodríguez Ramos. Eh, gracias, eh, presidenta. Nigeria... Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Nigérie je třetí zemí ve světě, které se nejvíce týká teroristická činnost po Iráku a Afganistánu. Už deset let eh, trvají násilnosti, které provádí Boko Haram a to se ještě zhoršuje v důsledku nepřátelství mezi etnickými skupinami nebo mezi náboženskými skupinami. Je tady také v podstatě boj, který se svádí za eh, skromné zdroje mezi zemědělci, kteří působí v této oblasti a mezi tedy eh, kočovnými kmeny je ta situace opravdu velmi těžká, zejména pro velmi zranitelné skupiny obyvatelstva, jako jsou ženy a děti. Eh, pak je třeba také myslet právě na tlak, kterému jsou vystaveny tyto skupiny, například sňatky nezletilých a také tedy zohabování žen. Čili to je skutečně velmi složitá situace a je třeba také vzít v potaz, jakým způsobem vystupuje armáda, která v podstatě um, obvinuje celou řadu lidí z, ze spolupráce s teroristy. 3600 dětí, polovina z nich jsou dívky, uh, byly zajatky a nemají přístup um, ke svobodnému rozvoji, protože jsou uzavřeny eh, v zajateckých táborech. V rámci boje proti terorismu, v rámci policejních eh, postupů je skutečně na druhou stranu třeba zachovávat lidská práva, zejména ve vztahu k těmto zranitelným skupinám, jako jsou děti je třeba, abychom požádali komisi a členské státy, aby nadále podporovali Eh, rekonstrukci míru v této zemi. Děkuji vám mnohokrát. Eh, paní Langensiepen nevidím za zelené, takže má slovo pan Čekardy za ID. A pokud paní Langensiepen přece jenom přijde, tak samozřejmě slovo také dostane. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, paní Čekardy. Eh, všeobecný nezájem o masakry tisíců křesťanů eh, ze strany islamistických extremistů. Je to na denním pořádku. Džihadisté mají navrh. Zrovna před několika dny Boko Haram, džihadistická skupina, zveřejnila video, kde brutálně zavraždila 11 svých křesťanských zajatců. Bylo to i v době Vánoc, kdy byli další křesťané vražděni a to není vůbec hezký obrázek. Více tři, než 30 tisíc křesťanů bylo v nedávné době zavražděno a více než 3 miliony jsou vysídleny. Instituce Evropské unie proklamují vzájemnou toleranci a respekt, ale nedělají nic konkrétního, aby tomuto barvarství zabraňovali. O život, přicházejí, o život a živobytí přichází miliony nevinných lidí, hlavně křesťané. Je potřeba s tímto konečně něco dělat. Není to pouze Boko Haram, kteří působí v Nigerii, je to také islámský stát – beztrestně eh, zabíjejí eh, lidi z křesťanských vesnic a eh, tak si, jak si posilují svou pozici v celém státě. Je potřeba reagovat co nejdříve. Evropa musí být zastánkyně křesťanů. Je potřeba je chránit před islamistickým fanatismem. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Pan Čarnecky má slovo jménem ECR. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Hovoříme o zemi, která má za sebou dlouhou historii, více než tisíc let. Kovalo se tam, kovali se tam kovy, železo, a také se tam vyráběly krásné výrobky z terakoty. Je to skutečně země, která má velmi dlouhou a bohatou historii, ale co dnes tedy se s tou zemí děje, jaký obrázek dnes vysílá do světa na základě působení takových organizací, jako je Boko Haram. Tisíce křesťanů tam zahynuli. Myslím si, že my musíme dnes skutečně pozvednout svůj hlas velmi výrazně. Nemůžeme se založenýma rukama jenom pozorovat co dělají teroristé vůči křesťanům, ale nejenom vůči křesťanům. Naším úkolem je, abychom skutečně pozvedli svůj hlas a požadovali od nigerijských orgánů jasný boj. Most, hogy a képviselőcsoportok nevében elhang. Já vám děkuji mnohokrát. Tím jsme vyčerpali řečníky jménem frakcí. A teď máme jednotlivě přihlášené řečníky a odteď můžete se hlásit pomocí modré karty, prosím pěkně, ano. A můžete tak činit i elektronicky eh, a samozřejmě také tradičním způsobem, na jaký jste zvyklí. Jako první má slovo pan Van Dalen za EPP. Děkuji, paní předsedající. Evropská unie musí udělat jasnou čáru. Utrpení křesťanů, hlavně v Nigerii, je nepřijatelné. A to vysok... Eh, co to je úkolem vysokých představitelů, je, tato situace nemůže pokračovat. Takže pojďme přestat mluvit a přijmeme, eh, přijmejme akce. Eh, jestliže vláda bude pokračovat v přehlížení útlaku křesťanů. Eh, evropské firmy také eh, musí eh, toto reflektovat. Nemohou nadále vydělávat peníze v této zemi, kde korupce a útlak takto řádí. Doba prázdných slov skončila. Po řadu let křesťané v Nigerii trpěli, víme o 260 křesťanských dívek, které byly uneseny v roce 2014. 112 z nich se ještě nevrátilo domů a ty, které se vrátily, byly často traumatizované, znasilňované a zločiny Boko Haram eh, pokračují léta a léta eh, křesťanští představitelé byli eh, opakovaně unášeni. V minulém týdnu byl eh, eh, také biskup vyzval k eh, ukončení násilností. ze strany Boko Haram a dalších organizací. Vláda sice přislíbila, že bude Boko Haram řešit, ale jsou to prázdná slova. Eh, je potřeba přijmout veškeré kroky pro to, aby eh, nigerijská vláda Boko Haram skutečně řešila. Pane Vandalene, eh, oblečte si prosím sluchátka, je tu modrá karta. Akceptujete modrou kartu? Dobře. Prosím, pane Sokole, máte 30 vteřin. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, eh, křesťané jsou nejvíce eh, perzekuovanou náboženskou skupinou na světě, což je téma, která se moc neřeší, především ne v Evropské unii. Proč je tomu tak? Proč um, se o těchto persekucích křesťanů nemluví a spíše se zaměřujeme na jiné um, Eh, minority a co můžeme dělat, aby se toto změnilo. Ehm, já plně souhlasím s našimi kolegy, vidíme eh, tlaky na perze, persekuci eh, proti křesťanům v Nigérii, v médiích je tomu věnována malá pozornost. Také chci říct, že máme interskupinu boženská svoboda a tolerance a e, já jsem v kontaktu s tou mm, skupinou a toto téma by mělo být součástí e, naší agendy persekuce křesťanů, včetně persekuce křesťanů v Nigérii. To, e, důležité téma. Mm, takže prosím, kdybyste si nasadili sluchátka, také eh, eh, je tady otázka v rámci modré karty. Paní Arena, máte slovo. Do mikrofon, prosím. Já eh, beru na vědomí vaši vůli požadovat aby podniky se chovaly respekt, eh, a respekt tak, že budou respektovat populaci. Vaše frakce ale systematicky hlasuje proti opatření, eh, které v rámci due diligence pro eh, zem, mm, firmy, které podnikají v zemích jako je Nigérie. Takže to znamená, že vaše frakce bude hlasovat pro Eh, due diligence podniků, které eh, nyní fungují v těchto eh, zemích. 30 sekund. Ano, mm, správně mluvíme o lidských právech a svobodě vyznání. Musíme řešit země, kde jsou porušovány. To platí pro Nigérii, Saudskou Arábii a Indii. Vaše frakce toto te- téma otevřela. My musíme zajistit, aby eh, se týče lidských práv, eh, svobodě vyznání, tak musíme eh, respektovat naše principy a spolupracovat na toto téma. Za, za socialistickou frakci má slovo paní Jones. Děkuji. My z, z, odsuzujeme násilí, včetně především v Nigérie. E, zneužívání práv žen a dětí e, je rozšířené v celém světě, jsou, nejzra, že jsou nejzranitelnější. Musíme dělat všechno na jejich ochranu. Především v Nigérii dochází k tomu, že e, z děvčaty se obchoduje, něk- mnoho z nich stále je nezvěstných. Mezinárodní Pracovní skupina musí fungovat v souladu s, ve spolupráci s Africkou unii a všemi aktéry v Africe. Ve svém posledním projevu ve Štrasburku v Evropském parlamentu chci poděkovat všem, kdo nás reprezentovali pozitivním způsobem v době přímých voleb do Evropského parlamentu. Chci poděkovat všem zaměstnancům, všemu parzenálu za práci, kterou odvedli pro eh, Velšany a Brity a všechny proevropské skupiny ve Walesu a v Británii eh, vlastně vznikly v důsledku eh, toho hrozného referenda. Doufejme, že se vrátíme jednou a mm, chci poděkovat svým fantastickým kolegům v Evropském parlamentu a odvahu. A my vám rovněž děkujeme za tato slova. A nyní to bude za Renew paní Harancová. Thank you, Madam President. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předseda. Já se pokohárám již více než deseti letí, Ohrožuje Nigérii více než 36 tisíc lidí, bylo zavražděno a ostatní teroristické skupiny, jakože Boko Haram, jsou na zestupu. Zatímco útoky těchto skupin samozřejmě vyvolávají obrovské obavy, Nigérie čelí etické, náboženské, komunitní válce a toto jsou války, které probíhají bez jakékoliv beztrestnosti. Lidé se obávají o svůj život a tisíce Nigeranů odchází ze svých domovů, potřebují pomoc. Ovšem, Samozřejmě ta bezpečnostní situace vedla k tomu, že mnoho humanitárních organizací opouští tuto zemi. Nigerská vláda musí udělat vše pro to, aby plnila své úkoly, aby chránila své občany, aby zajistila jejich lidská práva a samozřejmě udržela právní stát. Je to nestabilní situace, a vláda proto musí se snažit o deeskalaci komunitních a náboženských napětí v této oblasti, protože terorismus a teroristé neznají žádné hranice. EU, jakož i mezinárodní společenství, musí nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom podporovali boj proti terorismu v Nigérii a v celém tomto regionu. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní má slovo paní Bild za skupiny ID. Děkuji, paní předsedkyně. Islamistická infiltrace v západní Africe se zdá, že v Nigérii skutečně nalezla svůj nejstrašlivější vrchol. Únosy, atentáty, vraždy, Eh, dokonce během Vánoc. Kdo tady může říci a popírat, že křesťanství je nejvíce pronásledovaným náboženstvím v Africe a na celém světě? Jak můžete tvrdit něco jiného, když mezinárodní společenství i nadále vypadá, jak vypadá, bohužel nic nedělá, pouze ve Francii se snaží, eh, pouze v Sahelu se Francie snaží nějakým způsobem popírat eh, ty teroristy, když je to samozřejmě obrovské území, kterého se to týká. A co můžeme například říct tomu, že například Belzám tady kričí proti opatřením, které byly přijaty v Nigerii proti některým nevládním organizacím. Je to tolik případů, jasně ověření a útoky, infiltrace, kolizi takovýchto organizacích. Pozor, musíme skutečně být na pozoru. Oni usekávají lidem hlavy islamisté, ale tato válka se vyhraje pouze, když budeme, když budou vést svrchované suverénní národy. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní pan Bělan. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nigérie to je nejlidnatější země celé Afriky. V současné době 200 milionů obyvatel. Je to země, která je potenciálně nesmírně bohatá. Je to země, která má úžasné zásoby nerostného bohatství, především ropy. Ovšem Samozřejmě, bohužel, vzhledem ke korupci, která trápí tuto zemi posledních několik desetiletí, je to jedna z nejchudších zemí celého světa, 87 milionů žije v chudobě, je to největší počet eh, po Indii. A největší problém v Nigerii v současné době je terorismus. Podle světového indexu je na třetím místě, pokud jde o tento problém, hned po Iráku a Afganistánu. Obětí teroristů, islámských teroristů, jsou v posledních desetiletí především křesťané. Více než 20 tisíc lidí bylo zabito a 2 miliony lidí muselo opustit tuto zemi. Proto žádáme, aby prezident Buchary, který zde vede tuto zemi od roku 2015, aby udělal vše, co je v jeho silách pro ochranu svých obyvatel. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. P prosím, abyste si nasadil sluchátka, protože je zde žádost na základě modré karty. Akceptujete tuto modrou kartu, pane kolego? Dobře, prosím, takže máte slovo. Děkuji bardzo. Děkuji, děkuji za slovo. Paní předsedající, já jsem si velice pozorně vyslechl tuto diskuzi, která je velice potřebná, velice důležitá. Evropská unie musí přijít s jednoznačným stanoviskem vůči dramatu, které probíhá na africkém kontinentu, především v Nigérii. Hovoříme zde o pronásledování křesťanů. Rád bych se zeptal pana kolegu, zda vidí nějakou možnost například do rozprávy zde ve Evropském parlamentu, která by se věnovala dramatu křesťanů na celém světě. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Víte, musíte položit otázku. Modrá karta je zde proto, abyste položil otázku. Máte-li nějaké stanovisko, tak spíš do Aj, Prosím, pane Bělá, nemáte slovo na 30 vteřin. Děkuji za tuto otázku váženého kolegy. Pan Hronca má pravdu, křesťané jsou nejvíce pronásledovanou náboženskou skupinou na celém světě. Dnes hovoříme o tom, co se děje v Nigérii, ovšem pamatujete si, že jsme v říjnu hovořili o situaci v Egyptě, kde rovněž dochází k pronásledování křesťanů. A ano, myslím si, že podobně jako v předchozím volebním období bychom měli vést v Evropském parlamentu rozprávu, která se týká konkrétně situace křesťan na celém světě. Děkujeme, říká paní předsedající. A dalším řečníkem je pan Belhámy za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Během Vánoc 11 křesťanů bylo, jim byla setnuta hlava. 8. první čtyři seminaristi byli uneseni v Nigérii, stále v Nigérii bylo jim mezi 18 a 23 lety. Ve stejný den 13 osob bylo zavražděno v útoku na křesťanskou vesnici. A to všechna takto úmrtí se předávají těm 35 tisícím osům, kteří by byli přímými oběťmi Boko Haramu a džihadistů během posledních deseti let v Nigérii. Proč? Tři příčiny jsou to. Za prvé, tento konflikt, kterému se daří v této zemi, která nedělá nic proti němu, prostě to ty lidé nechtějí vidět nebo nevidí, že za touto válkou v podstatě se vede nová bitva islamismu, který se snaží celosvětově eh, vraždit, eh, rozdělovat a eh, dělit společnosti. Nigerijská vláda je zcela pasivní, to je také jeden důvod, a někdy dokonce slouží jako komplic, nebo určité bezpečnostní složky slouží jako komplic a nechtějí prostě obnovit mír v zemi a zaručit práva občanů. A třetí příčina je naše vlastní slabost, milí kolegové, v této zemi a také jinde v Africe se stahují Spojené státy a Evropa je vlastně pryč. A samozřejmě, pokud se uvolníte místo, tak se tam i hned objeví noví aktéři, zejména Čína, samozřejmě, ale také Turecko a Katar. Veškeré tyto země, který má, které mají zájem ekonomický, ale také ideologický na tom, aby jednali v takovémto regionu, aby tam byly akceschopné, aby takovýto region ještě více oslabili. Evropa by měla převzít své odpovědnosti, měla by zarozdit eh, respektování práv menšin, zejména křesťanské menšiny, které má právo na to, abychom ji chránili. Musíme eh, jasně říci nigerijské vládě, že musí převzít svou odpovědnost. Je třeba, aby Evropa v dnešní době skutečně v Nigerii byla přítomna a jednala tam. Děkuji. Děkuji jako další pan Čuhodaru za socialisté a demokraty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, Celá ta země, celý ten region, to je zaminované pole. Tu situaci tam máme již desítky let, zmizely tisíce, ba tisíce lidí a nikdo se o to nestará. Já ve svém městě, odkud pocházím, pracuji eh, na nouzovém příjmu nemocnice a vím, co to znamená, když dochází k takovýmto tragédiím. Mám pocit, že v Nigerii nepostupujeme dostatečně efektivně, tak jako by, jak by to bylo třeba. Já tady podpořím toto usnesení a to zcela rozhodně. Je třeba také mít na mysli geopolitickou dimenzi problematiky regionu. Tam panuje v této věci mnoho pokrytectví. Na jednu stranu odsuzujeme Nigerii, na druhou stranu do Nigerie prodáváme zbraně a pak je tady také epidemie eboli. Vysíláme do regionu dobrovolníky, kteří tam pomáhají a já mohu pouze říci, že musíme udělat ještě mnohem více. Děkuji. A nyní paní Sado neza jde. Děkuji. Každý den na světě umře 12 křesťanů, například eh, na cestě do kostela, nebo když jdou do školy či do práce, nebo když se modlí, a nebo když um, jsou na pouti. Jsou to často ženy, které jsou znásilňovány či děti, které jsou mučeny. V Nigerii je situace velice špatná. Bylo tam zničeno například 13 tisíc kostelů, mnoho osob je vyhnáno a zavražděno. K tomu se přidává dramatické dramatická poprava jedenácti křesťanů před Vánocemi, ke které došlo v Nigerii. Křesťané v Nigerii jsou skutečně pronásledováni, částečně jim dokonce je upíráno práno, právo chodit do školy. Evropská unie nic nedělá, žádný signál, nic konkrétního, žádná akce a žádný seriózní zásah. Jak to řekla Udana Faláče, Západ musí konečně se probudit. Pro následování křesťaní volají po naší pomoci. Děkuji pan Fidanca za EKR. Děkuji paní předsedkyně. 12 křesťanů byli zastřeleni a byla jim setnuta hlava před Vánocemi. V Nigerii dochází k obrovskému krve prolití. Atentáty, kterých se dopouští Boko Haram eh, či jiné, eh, jiní spojenci islámského státu. Toto se děje přímo před očima prezidenta, navzdory všem jeho slibům. Lidé jsou vražděni dokonce i ve školách. V roce 2018 to bylo tisíce, tisíce osob, které byly zavražděny nebo vyhnány křesťané jsou cílem takovýchto útoků na základě jejich víry. A přesto je tomu tak, že z textu našeho usnesení slovo křesťan téměř zmizelo je jako kdyby zde na plénu se nesmělo o křesťanech hovořit. My chceme jasné uznání obětí a krve lidí a zároveň musíme podmínit naši spolupráci s Nigériou tím, že bude skutečně postupovat efektivně proti islamismu. Děkuji. A nyní pan Sokol. Pala, gospodžo, podpredsednice. Děkuji, paní předsedkyně. Křesťané jsou nejvíce persekuovanou eh, náboženskou skupinou ve světě. To není můj osobní dojem, to je mm, eh, fakt. Několik čísel. V roce 2018 více než 4 tisíce křesťanů ve světě bylo zavražděno. Ehm, 245 milionů křesťanů ve světě bylo persekováno jenom za to, že jsou křesťané. Jeden z devíti eh, křesťanů ve světě. Skutečně se musíme zamyslet nad tím, co nám tato čísla říká. Jí s dojem eh, ve světě v médiích je přesně opačný. V Nigérii se situace zhoršuje. V minulém roce eh, bylo zavražděno 3500 ehm, a 6000 za posledních pět let od roku 2015, že několik tisíc křesťanů ehm, bylo za, v Nigerii zavražděno, protože jsou křesťané. Musíme říci, že toto není konflikt mezi východem a západem. Toto je persekuce křesťanů, která je na hranici genocidy. Také ehm, jim je zabavován majetek, jsou znásilňováni, persekuováni systematicky v Nigérii. A přitom tam je, mm, tvoří 50% populace, více než 80 milionů. Tak si představte, jak to vypadá v zemích, kde jsou v menšině. Evropská unie musí zaujmout jasné stanovisko k persekuci křesťanů v Nigérii a jinde a potřebujeme diskusy o persekuci křesťanů ve světě a musíme jasně se k tomu vyjádřit bez jakýchkoliv duplicit, protože toto je problém, který e, Evropská e, unie musí řešit. Děkuji. E, Tvaliéry. A máme tady křesťanskou komunitu, která trpí Eh, genocidu. Poslední eh, měsíc bylo zabito více než tisíc křesťanů. Armáda je eh, v tom komplicem, protože nezatýká vyníky. V, přes Vánoce byly masakry, 11 křesťanů bylo zabito, bylo na síti dokonce video z tohoto útoku mm, student eh, teologie také byl eh, zavražděn eh, ve státě, kde vládne šaria. Od začátku džihadistického hnutí došlo k 30 civilním obětem, tisíce mm, vyhnanců, kteří se snaží utéct z Nigerie, někteří přicházejí do Evropy. 1 milion 300 tisíc odešlo v minulém roce. Evropa odmítla um, Eh, do své ústavy zakotví judaisticko-křesťanské kořeny. Islámští fundamentalisté nejsou hrozbou jenom pro křesťany eh, v Nigerii, ale také pro mladé Evropany a budoucnost našich dětí. Děkuji. Nyní má slovo eh, kolegyně, kolega Rice Roysen z EKR. Pane před, paní předsedkyně, tisíce lidí jsou unášeny kostely páleny, ničeny domovy. To je smutná situace desetiletí persekuce v Nigérii. My jsme viděli konflikt mezi um, severem a jihem, který eskaloval. Teď eh, jsme svědky tedy co dělá, toho, co dělá islamský stát a Boko haram. Je tady konflikt mezi křesťanskými farmáři a pastevci a e, e, dochází k intenzivním útokům. Mluvíme o e, náboženském aspektu tohoto konfliktu. Faktem je, že stále více lidí je vyháněno ze svých domovů a jejich každodenní existence je likvidována. Nigerijská vláda neřeší tento problém. A to je e, cíl naší rezoluce. Jaké konkrétní opatření přijme EU na boj proti tomu násilí v e, Nigérii? Um, paní e, Benhuema jako další. Děkuji. Um, komisaři, eh, mm, tato eh, debata probíhá po eh, dramatických incidentech v Nigérii. Křesťané byli chladnokrajně zavražděni, protože vyjadřovali svoji víru. My vedeme tuto diskusi, protože došlo k tomuto strašnému útoku proti křesťanům v Nigérii. Není to izolovaný incident. Tyto útoky probíhají mm, věšně, eh, protože příslušné orgány jenom přihlížejí a nejednají. Od roku 2015 výše než 6 tisíc křesťanů zahynulo v rukou džihadistických teroristů v Nigérii. Samozřejmě tam dochází k jiným tragickým událostem v Nigérii. Boko Haram zabíjí i muslimy a židy. Ale v tomto případě tato rezoluce se zaměřuje na dramatické události, které souvisí s persekucí křesťanů na celém světě. Nesmíme to rozmělnit. Když jsme vyjednávali tuto rezoluci, tak tady byl zájem vyjmout ten výraz křesťané, spíše než se zaměřovat na to, co se stalo a zaměřovat se na ty strašné události, které nastaly. Mluvili jsme o útocích v Burkina Faso minulý týden. Teď eh, mluvíme o tom, co se dělo v Nigerii. Samozřejmě chci vyjádřit soustrast rodinám obětí, ale chci využít těch několika posledních sekund, abych vám dala ještě pár čísel. Abyste pochopili, že skutečně jsme svědkem persekuce křesťanů na celém světě a EU nemůže uh, jenom přihlížet, musí jednat. A mluvíme o západních hodnotách, judej, eh, křesťanských hodnotách, které eh, jsou oporovského projektu v roce 2020 Eh, to byl 4305 křesťanů podle oficiálních zpráv. Nemůžeme zůstat neaktivní, musíme podporovat judejsko-křesťanské hodnoty, které jsou základem EU. Děkuji paní Prokačíny, má sl- pan Prokačíny. Ještě se omlouvám. Těž hozzászólás érkezett.

diskutovat eh, zavražení křesťaní tyto počty, to je něco opravdu neakceptovatelného. Kolegyně žádá jasné kroky ze strany EU, proto bych se chtěla, chtěl zeptat, jaké kroky má na mysli, abychom mohli chránit křesťany po celém světě. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Prosím, můžete odpovědět? Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Někteří kolegové již o tom hovořili na našem plenárním zasedání. Nemůžeme zavírat oči před realitou afrického kontinentu. Musíme žádat nigerijské orgány, aby bránili křesťany. Musí to být konkrétní opatření a ne pouze přihlížení se tomu, co se děje. Bezpečnostní složky prostě nejsou dostatečné, jak vidíme. My musíme žádat o konkrétní kroky. Děkujeme. Slovo má další kolega. Děkuji za slovo, paní předsedající. My budeme hlasovat pro toto usnesení. My samozřejmě velice jasně a striktně odsuzujeme pro následování lidí v Nigérii. To je jasné, o tom hovoříme. Ale nesmíme ignorovat to, že znění tohoto usnesení neobsahuje křesťany, není to tam zmíněno, desítky žen, dětí, mužů mučeny každý den, zabíjení v Nigérii, to, co jsme již zmínili, teď konkrétně ve vánočním období, to opravdu je něco tak brutálního, to, co jsme zde slyšeli. Útoky na křesťany to je skutečně nespočet obrovských útoků ještě to, to se nedá ani srovnat s tím, jak to vypadalo při útoku na dvojčata v Americe. Toto se nám zde děje každý měsíc. Toto je šílená záležitost decimace křesťanů. Děkujeme, říká paní předsedající. A posledním řečníkem je pan Hetman. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, situace v Nigérii je neobvykle obtížná. Od roku 2015 teroristické organizace podobné Boko Haram zabily více než 6 tisíc křesťanů. Je to obrovská hrozba pro místní obyvatelstvo a pan prezident Buchary samozřejmě je velice důležité, že chce sjednotit společnost, bojuje proti těmto útokům, ovšem musíme zajistit všechny podmínky, aby lidé měli právo na své Eh, na svou víru. Musíme eh, žádat zároveň odsouzení všech, kteří jsou za to zodpovědní. Musí se dodržovat lidská práva a právní stát. Děti zde eh, přichází o svobodu, mm, žijí v podmínkách, které jsou v rozporu s lidskými právy, jak o tom hovoří Human Rights Watch. Toto samozřejmě je v rozporu nejenom se Všeobecnou deklarací lidských práv, ale i s ústavou Nigérie. Zdá se ale, že armáda není schopna bojovat proti teroristům, protože jde o několika letou radikalizaci těchto teroristů. Pokud chceme tento problém vyřešit, musí zde být mezi, dialog mezi vyznáními, bojovat proti nerovnostem této společnosti. Nigérie rovněž trpí humanitárnou krizi, téměř polovina jejich obyvatel žije v, v chudobě a Evropská unie se na to nesmí dívat E, bez nějakého zájmu. Samozřejmě, že víme, že humanitární organizace jsou tam ve velice e, svýzelné situaci, ale proto i místní vláda musí jednat. To, co nás neklinuje, je i to, že mnoho těchto e, organizací muselo odejít z Nigérie, co znamená, že tisíce lidí je zde bez, pro, bez pomoci, kterou nezbytně potřebují. Děkujeme, říká paní předsedající. Tím jsme dokončili seznam řečníků za jednotlivé skupiny politické. Máme zde sedm lidí přihlášených do Catchy Eye. Můžeme přijmout všechny. Prvním je pan Hejsel za socialisty. Děkuji za slovo, Kláro. Ano, Nigérie je skutečně obrovskou zemí v Africe s obrovským lidským potenciálem, nerostné bohatství. Mohla by se stát velmocí v Africe. Právě proto Evropská unie musí mít s touto zemí kvalitní vztahy. Ovšem Nigérie je obětí obrovských teroristických útoků. Její obyvatelé tím trpí a především bohužel křesťané. 80% těchto obětí jsou křesťané, ovšem oběti teroristů nejsou pouze křesťané, ale i muslimové a jiné národnosti. Jde o sociálno-ekonomický no, konflikt i mezi pastevci, farmáři, prostě těmi, kdo chce vyhnat jiné ze svých území, aby tam mohli Mm, spásat tyto pastviny svým dobytkem. My musíme pomoci všemi možnými prostředky, vést dialog s místní vládou, snažit se na ní aplikovat, na ní, na ní apelovat, aby udělala vše, co je v jejich silách pro udržení pořádku v této zemi a náboženské svobody. Děkujeme, paní Dary, má slovo. Děkuji, pane předsedající Bohužel násilí není nic nového v mnoha regionech Nigérie. Mm, mm, e, v těch, kdo kritizují nigerijské e, azylanty jako ekonomické migranty, tak by se skutečně měli podívat, co se v té zemi děje desetiletí trvající konflikt s ozbrojenými skupinami jako Boko Haram vedl k, k úmrtí deseti tisíců lidí, vyhnání dva, dvou milionů, deseti tisícech jsou nezvěstní, většina z nich jsou děti. Jak je možné, že 50 populace žije v extrémní bídě v zemi, která je 12. největším producentem ropy. Musíme se podívat tady na roli evropských korporací jako Total, Shell, Ehm, ehm, a jejich ehm, obchody s nigerskou národní ropnou korporací, která neplatí daně, kteří neplatí daně a chovají se ekologicky eh, špatně, vedlo to ke smrti mnoha lidí, kteří se snažili bránit svoji komunitu jako Joka Hony je eh, překvapením, že Iračané eh, ne uh, litují smrti generála Sulimány, který ho zachránil před režimem jak, podobným jako v Nigerii. Děkuji. Uh, co se děje v Nigerii? Samozřejmě eh, je strašné, to je nutné říct. Samozřejmě tato teroristická skupina Boko Haram je hlavní příčinou všech problémů, ke kterým dochází nyní v Nigerii. Já souhlasím s panem Pankem, který řekl, že musíme udělat všechno pro eh, sto dívek, které drží v zajetí Boko Haram, aby je propustili. Především eh, vzhledem k tomu, že místní orgány se snaží eh, Končit působení Boko Haram. Tato země má hodně přírodních zdrojů, současně jedna z nejchudších zemí v Africe. Je možné udělat mnoho pro ně, především co se týče eh, uprchlíků, eh, řešení klimatických změn a ochranu křesťanů v zemi. A to eh, je třeba do budoucna jednat. Děkuji. Pan Hetzberger, mm, Zelené, máte slovo. Vadí, par, pardon. To nevadí. Situace v Nigérii. To je největší africká země. Můžete si postavit. Omlouvám se. Prosím, postavit se. Situace v Nigérii, zem, největší africké zemi, nás všechny zajímá vzhledem ke zhoršení situace bezpečností a násilí, které vyvolává masivní e, přesuny populace a zvýšení humanitárních e, potřeb. V roce 2014 Boko Haram unesly mladé dívky a e, byly předmětem sexuálního násilí. Které, to násilí proti ženám se zhoršuje, týká se i žen eh, v zemích jako Kamerun. Nedávno eh, byly eh, mm, mm, proti nábož, nábožensky motivované útoky, které se spojí s etnickými. 14 milionů lidí s je tím postiženo. Humanitární pomoc má problém se dostat do velkých částí regionu. 60 dětí trpí eh, podvýživou. Evropská unie musí najít nový způsob spolupráce s nigerijskou vládou, aby umožnila mm, poskytnutí humanitární pomoci a ukončení násilí proti eh, ženám a náboženským komunitám. To, co se stalo o Vánocích, se nesmí už nikdy opakovat. Evropská unie se musí angažovat uh, nigerijské vlády. A, mm, respektovat humanitární principy, zintenzivní dialog s eh, orgány a ukončit eh, násilí proti mm, civilní populaci, ukončit eh, tuto mm, sexuální kořišťování. Ehm, žádáme respektování svobody a mm, práva vyznání. Omlou, řečník byl přerušen. Nemáme bohužel čas na

Děkujeme. Říká paní předsedající a úplně posledním je pan kolega Valas Zague. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já odsuzuji persekuci křesťanů, muslimů, kurdů, prostě veškerou persekuce proti těmto lidem. Stávající situace v Nigerii je lekci pro imperialisty. Vidíme, že je to vlastně následek britského kolonialismu, protože v podstatě vlastně došlo i k porušení voleb sultána, na, na severu. Došlo tam k, k tomu, že Ibu eh, a Joruba, kteří jsou na jihu, že i v podstatě byli postaveni jeden proti druhému, čili osud těchto lidí je šílený. My jsme navštívili Vili, eh, na to je v Syrii, je to křesťanská vesnice, džihadisté tam na ně útočili, kteří byli, eh, byli ozbrojeni s západními zeměmi, byli tam na tureckých hranicích ten nedostatek konsistentnosti je šílený. To, jak Izraelci postupují proti Izraelcům eh, v Indii, jsou to muslimové genocida v Jemenu, prostě podívejme se na to pravými slovy, pojmenujeme to. Děkujeme, říká paní předsedající. Tím končíme část Catch a poprosíme pana komisaře Lenarčiče, aby reagoval na to, co zde zaznělo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, od loňského roku lidská práva a humanitární situace v Nigérii zásadním způsobem se zhoršily. V posledním roce teroristické útoky a ozbrojený konflikt si vyžádal tisíce lidských životů. My samozřejmě vyjadřujeme upřímnou soustrast obětem, obětí a zároveň celým nigerijským lidem a s jednotlivými komunitami, na které má jít tyto nestátní ozbrojené složky, především v severovýchodní části země dopad. Boko Haram a jejich aktivity již si vyžádali více než 30 tisíc obětí od roku 2009 pouze v Nigérii. Další velkou výzvou je narůstající humanitární krize. Více než 2 miliony lidí jsou interně vysídleni, to je pouze odhad. Více než 7 milionů potřebuje naléhavou humanitární pomoc a více než 1 milion dokonce ani nemá přístup k humanitární pomoci. Evropská unie sleduje tuto situaci velice bedlivě. My jsme podporovali a integrovali multisektorový přístup na základě lidských práv, který se zabývá budováním míru, prevenci konfliktu, humanitární pomoci a sociálním a ekonomickým rozvojem na komunitní úrovni. Evropská unie je připravena pomáhat Nigérii při reakci na jejich bezpečnostní, humanitární a rozvojovou krizi, především v okolí Čatského jezera, ale i na severozápadě, ve středním pásu, v, eh, v deltě Nigeru a všude v této zemi. Musí to být komplexní přístup, který reaguje na příčiny těchto konfliktů. To je zásadní z našeho pohledu. EU je jedním z hlavních eh, přispěvatelů humanitární pomoci pro Nigérii. Poskytujeme okamžitou pomoc pro nejvíce ohrožené lidi, vysídlené lidi a celé komunity. Od roku 2014 máme téměř 240 milionů z EU, které jsme poskytli potřebným v Nigérii. V roce 2019 jsme poskytli více než 29 milionů v rámci humanitární pomoci této zemi. Snažíme se budovat i dlouhodobou rezilienci, rozvojové eh, záležitosti, reagovat na příčiny těchto konfliktů, na budování služeb, eh, živobytí pro místní lidi. My, jakož i Evropský rozvojový fond eh, jsme připravili k dispozici od roku 2014 do roku 2015 více než půl miliardy eur. Kromě tohoto úsilí eh, se snažíme bojovat proti radikalizaci, proti násilnému extrémismu. Snažíme se chránit eh, civilní obranu, jednotlivé politiky civilního charakteru, dezasociace, reintegrace, rekonciliace a zlepšení přístupu místních obyvatel k, k spravedlnosti. Já příští týden osobně navštívím Nigérii společně s mým kolegou a chceme vyslat jasný signál evropské e, úrovně na té nejvyšší na, z té nejvyšší úrovně EU, protože nás nesmírně zneklidňuje to, že humanitární přístup na severovýchodě se čím dál tím více zhoršuje, že tam dochází k porušování humanitárního práva. Chceme pokračovat v dialogu s místními orgány, institucemi, to je pro nás klíčové. Na sledující Dialog o lidských právech s touto zemí proběhne v únoru a my bychom velice rádi tímto poukázali na náš závazek neustále pokračovat v dialogu s Nigérií při dosažení pokroku v této zemi. Děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedající. Máme zde sedm návrhů usnesení. Tím končíme rozprávu k tomuto tématu. Hlasování proběhne v poledne takže v poledne budeme pokračovat v našem zasedání. Děkuji, kolegové. Omlouvám se za krátké spoždění, ale museli jsme počkat na konec konference předsedu, ale teď už eh, přecházíme k hlasování. Pokud jste všichni připraveni, začneme hlasováním o Burundi. Eh, procedurální připomínka. Eh, eh, eh, Děkuji. Jde hm, tady o článek 196. Minulé pondělí předseda vydal příkaz, že zde musíme odstranit ty malé vlajičky, které si jsem dala na stůl, na stůl má frakce a jsem toho názoru, že toto rozhodnutí předsedy porušuje jednací řád. Víme, že předseda parlamentu přijal rozhodnutí, že tedy vysloví zákaz tady mít takovéto vlaječky nebo nějaké eh, štítky zde na plénu, že nesmíme nic takového ukazovat. Nám se to nezdá, nám to připadá poněkud zvláštní, že nám zakazováno něco, co není nic jiného než nějaký malý symbol naší státní příslušnosti. Já se tedy ptám na základě čeho předseda takto rozhodl a chci říci, že má frakce s velkou hrdostí i nadále bude na plenárním zasedání vlečky ukazovat. Týká se to článku 10 jednacího řádu. Tak a nyní německy, prosím. Ty eh, členy nesmí eh, tady rušit eh, pořádek na plenacím řádu, nesmí vystavovat žádné transparenty, nesmí vyrušovat. Předseda si ty vlajčky vyložil právě to, jakožto transparenty a mm, jistě se k tomu vrátíme během dalšího jednání, ale momentálně vás prosím, dokud je toto rozhodnutí předsedy účinné, tak abyste ho dodržovali. E to nejsou žádné obrovské transparenty nebo nic velkého a také to nejsou žádné symboly, které by tady narušovaly pořádek v plenárním sále. Takže to si myslím není v souladu s jednacím řádem. Vážený paní poslanče, Nyní nebudeme mít rozpravu na tomto téma o rozhodnutí Pane předsedy, pokud se proti němu chcete obrátit, proti tomuto rozhodnutí, můžete takto učinit a pak bude ve vaší věci rozhodnuto. Ale do té doby prosím dodržujte zákaz pana předsedy. Další procedurální připomínka. Děkuji, paní předsedkyně, ale budu to eh, akceptovat jenom, pokud budete eh, se řídit nařízením předsedy. Pokud ne, tak nebudeme pokračovat diskusy. Kolegové, vy mu bráníte v tom, aby promluvil. Vy se neřídíte eh, pokynem předsedy. Nechte ho promluvit, nebude problém. Pak je tady další procedurální připomínka. Pan Stugary. Paní, pardon. Eh, pokud si přečtete jednací řád, tak uvidíte, že nemůžeme mít na stole ani skleničku vody, ale můžeme si ji dát pod stůl. Tak si to dejte pod stůl a tam vás to bude reprezentovat. Mr. Corbett? Pan Corbett? Paní předsedkyně? My ještě nehlasujeme. Um, podle jednacího řádu nesmějí poslanci uh, vyvěšovat vlajky. Co je to vlajka tedy? Nebo transparent. Já jsem si našel výraz banner. Já jsem si našel definici na Wikipedii. A tam se říká, že tedy banner, eh, transparent, je, může být vlajka, anebo jiný kus látky se symbolem, logem, eh, sloganem nebo jiným poselstvím. Takže pan, že předseda má právo požádat o eh, mm, odstranění těch vlajek. Není to, to nutně moudré rozhodnutí, to neříkám, ale má to právo. Já mám čas, já mám spoustu času. Není jde o to, co je eh, transparent, co není. Jde o to, že když předseda dospěje k rozhodnutí, pak je třeba se řídit tím rozhodnutím, pokud není zrušeno. Tak jednoduché to je. Takže se uklidněte. Mm, je čtvrtek, všichni chtějí domů, to chápu. A já teď začnu hlasovat. Začneme Burundi. Začneme odstavcem 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. Hlasování pro rezoluce jako celé, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržuje, je to přijato. Přejdeme k Nigérii. odstavci 18, eh, měnící návrh 1, kdo je pro, proti, je to zamítnuto. Odstavec 21, eh, měnící návrh 2, kdo je pro, proti. Zamítnuto. Recital F původního textu. První část, doje pro, proti, přijato. Druhá část jmenovitě. E, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Recital I eh, jmenovitě. Eh, otevírám hlasování. Um, končím hlasování. Přijato. E, e, rezoluce jako celé, kde pro? Proti? Přijato. Děkuji. Přejdeme dál k Venezuele. Pan López Hill požádal o slovo. Ano, tady se jedná o velice závažné události, skutečnosti, ale je to procedurální připomínka. Rád bych eh, tady oznámil události, kdy jim došlo před méně než 24 hodinami v Caracasu. Pára vojenské jednotky zautočily na automobily, ve kterých cestoval je to procedurální připomínka nebo ústní eh, pozměňovací návrh? Nebudeme znovu otevírat diskusy. Já tady chci eh, předložit ústní návrh, ústní pozměňovací návrh. Tak eh, jaký návrh na, máte? Chci požádat o to, aby jsme požadovali, aby v usnesení bylo zajištěno, že bude chránit život řádně zvolených poslanců venezuelského parlamentu. Eh, kam chcete, eh, jaká slova chcete přidat do mm, jaké části té rezoluce? Dobře, omlouvám se, ale to pak to není ústní pozměňovací návrh a přejdeme dál. Děkuji. Budeme hlasovat o odstavci 7 původního textu. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Druhá část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Odstavec 8 původního textu. První část je pro. Končím hlasování. Je to přijato druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. To přijato rezoluce jako celé jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Pak přejdeme k, eh, eh, k slyšením ohledně Polska a Maďarska. Eh, původní text, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 3, návrh 2, jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato. Dále původní text padá po odstavci. Odstavec 5, ehm, návrh 3, otevírám jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ehm, citace 12, návrh 1, kdo je pro, kdo je proti? Drželi? Je to přijato. Rezoluce jako celé jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Děkuji. Pak eh, biologická eh, rozmanitost odstavec 1, návrh 8, kde je pro, proti, kdo se zdržel, to nebylo jasné, takže tady chci jmenovité. Tě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Eh, pokud ne všichni zvednete ruku, tak to není jasné. Odstavec čtyři původní text dvě části. První část to je pro, kde je proti, přijato. Druhá část to je pro, proti, zdrželi. Většina byla pro. První část, kde věříme, kdo je pro, proti, zdržel, Končím hlasování. Je to přijato. Druhá část, o tom jsme už hlasovali. Pak máme návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? To zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? To ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 18 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 21 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 22 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Návrh 10. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 23 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 11. Odstavci 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 24. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to zamítnuto. Návrh 19, jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Odstavec 35, původní text tři části, kde je pro, proti, zdrželi, to přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Třetí část, kde je pro, bylo to jasné. Třetí část jde pro, proti, zdrželi. Bylo to jasné. Tady to vidíte. Odsud jde pro. Třetí část. Prosím, jde pro. Proti. Zdrželi. Já chci věřit tu třetí část. Druhá část. Pardon. Otevíráme druhou část. Druhá část otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Příště se prosím hlašte, zvedejte ruku, abych to viděla jasně. Třetí část otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 40. Původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka, pro? Proti? Zdrželi se? Já bych řekla, že to bylo zamítnuto, ale uvidíme, musíme to ověřit. Končím. Zamítnuto. Jednička k 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48 původní text, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56. skutečně nezvedáte ruce, takže já potom opravdu to nevidím dobře, ověříme to. Ano. Ano. Zahajuji hlasování. Čtyřka. Končím hlasování. Zamítnuto. 56. Původní text ve dvou částech. První část pro, dru, kde je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zdrželi se, přijato. 14. pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka ve dvou částech. První část hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Zamítnuta. Druhá část eh, opět jmenovitě můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Třináctka ve dvou částech. První část jmenovitě můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvacítka pro? proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. K 20 se hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmička pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní celé usnesení. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Děkujeme. A dostáváme se ke zprávě kolegy Jára. Po odstavci 4 je to návrh číslo 12. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka, původní text, si hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. De- devatenáctka, návrh jedna hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. A nyní původní text ten nám vypadl, to znamená po 19 je to číslo 2, hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Trojka ve dvou částech. První část hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Opět hlasujeme, eh, hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Dvacítka, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se, přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovité hlasování můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31. ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41. Původní text pro, proti, zdrželi se. Takže ještě jednou pro, proti, zdrželi se, přijato. 43. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část přijato, omlouvám se, říká paní předsedající, a druhá část jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Pětka. Končím hlasování. Přijato. Nyní to je Erko. Pro, proti, zdrželi se. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále je to návrh 11 po úvodním ustanovení R pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se. Promiňte, to zopakujeme, takže ještě jednou je to k 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní o celém usnesení hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato, děkuji. A ještě poslední hlasování. Je to usnesení, které se týká orgánu a institucí hospodářské a měnové unie. Celé usnesení, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato, děkuji vám. We will wait a couple of minutes. Počkáme chviličku a budeme pokračovat s vysvětlováním hlasování. dear colleagues, if um, the colleagues that do not want to follow the... Vážení kolegové, pokud nechcete tedy sledovat vysvětlení hlasování, tak prosím um, se odeberte k výhodu a těm, kdo chtějí participovat, tak prosím dejte možnost, aby začali. Začneme tedy vysvětlením hlasováním eh, to tím, které nemohlo být vyřešeno včera a pak začneme. Eh, k bodům, vysvětlení bodům, který jsme diskutovali dnes. Začneme s právou Danžan a to kolega Bompár, který bude, dostane slovo. Takže žádám tedy kolegy, kteří nechtějí participovat, aby buď opustili plenárku nebo e, zůstali potichu, abychom mohli začít. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, Evropská unie byla ideálem míru už jsme nikdy nechtěli válku a válka proto byla také založena, abychom už válku nikdy neměli. Byl to také ideál spolupráce mezi všemi evropskými národy. My ovšem víme, že tady neustále riziko, že to bude porušeno. Bože, tento krásný ideál momentálně se hroutí, protože je tady projekt Evropy obo, obrany proti komu? Proti Rusku? Když to je další evropská země, která by měla být naším partnerem a ne naším protivníkem. A obrana s kým? S NATO, s zastaranou organizací, která hájí americký imperialismus a podporuje neuvážené akce Donalda Trumpa. To není rozumné. Evropa obrany je Evropa války. Prosím, nejděme touto cestou, jdeme cestou dialogu a zorganizujeme velkou konferenci konferenci o míru a spolupráci v Evropě, tak abychom snížili napětí. Věnujeme se klimatickým a ekologickým výzvám, namísto toho, abychom tady ještě přispívali k takovému tomu válečné spirále, která je celosvětově. Děkuji a jako další kolega Hanan. Děkuji. Eh, tak to, to bude poslední eh, příspěvek, který tady mám když ani si nespomínám, jak to vypadalo, když jsem byl poprvé zvolen, nevím, zjistovala eh, Wi-Fi, musel jsem si vyzvedávat mm, vždycky les, le, letenky a tak dále. Takže spousta věcí se změnila, ale co se nezměnilo je směřování tohoto eh, parlamentu a našich institucí před referenda v eh, Nizozemí, Francii, Dánsku a samozřejmě Británii. Stále to jede dál k blí, uší a uší integraci. A to nakonec vlastně rozhodlo o tom, že Británie půjde jiným směrem. Mnoho eh, lidí, kteří, včetně těch, kteří věřilo v eh, Evropu, tak ehm, my přejeme hodně úspěchu. Můžete se opřít o naše otevřené trhy, diplomatickou podporu, ale eh, budeme žít nyní v rámci svých vlastních hranic. Takže pro vás ostatní hodně štěstí. A poslední řečník je pan kolega Zahradil na jednu minutu

Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, Evropská unie je nemocná v volným obchodem, velkou konkurencí, není tady svrchovaných národů po eh, v roce 2005 Lisabonskou smlouvu francouzský národ odmítl a přesto ji tady máme. Co se týče konference o budoucnosti Evropy, ta bude mít pouze smysl, když se bude snažit znovu navázat tu vazbu mezi evropskými národy a evropským projektem. My bychom eh, spíš se měli podívat na to, proč vznikl Lisabon a nedělat, jako kdyby ta smutná epizoda vůbec neexistovala. Měli bychom zrevidovat nelegitimní evropské smlouvy, které vlastně vysykaly do kamene špatné politiky, jež důsledky trpíme dodnes. Jak by tedy měla vypadat konference o budoucnosti Evropy? Hlavně její výsledky by měly být předloženy členským státům a jejich národům k ratifikaci prostřednictvím referenda. Tento pozměňovací návrh jsme předložili my, ovšem parlament bohužel se rozhodl, že to odmítne a e, to navzdory narůstající nedůvěře občanů, kteří ovšem počítají s námi, že my je podpoříme, ale bohužel celé to asi povede ještě k dalšímu rozčarování. Děkuji. Jako další Lešek Millera ho tady nevidím, takže se dostáváme k Claire Fox. Um. Je to, e, já tady zástupce Akademie e, Británii, e, podporuji občanskou společnost a to, aby občané měli větší příležitosti diskutovat své názory. Toto je hodnota sama sobě. Nicméně v tomto návrhu konference jde spíše o takovou kvá účast na oko a o, je to o reputaci EU, když jde o demokracii to demokracie s velkým eh, deficitem. Je to vlastně řízené a je tam fráze, která se říká, že budeme muset eh, připravovat eh, setkání pro etablované společnosti, abychom připravili občany. Takže buď jim nedůvěřují, anebo co je horší, bylo zamítnut pozměňovací návrh, že ta konference by měl být otevřeným procesem bez předem stanoveného cíle. Um, což by eh, znamenalo, že nebude příležitost zásadní diskusy o EU. Že eh, to je naprosto promarněná příležitost. Přeji vám hodně štěstí, ale skutečně musíte ehm, nechat občany, aby se k tomu vyjádřili, důvěřovat jim a ne to prostě vzít do vlastních rukou. Paní kolegyně Vrecionová má slovo jako další. Ehm,

obávám se že výsledkem bude další odklon občanů od evropské unie a další nárůst eh, extrémních sil v evropě a proto jsem tento návrh nepodpořila. má slovo. Děkuji paní předsedající. Často jsme hovořili o jednom z otců zakladatelů EU, Robertu Schumanovi, včera, který řekl, že Evropa bude buď křesťanská, nebo nebude existovat vůbec. To jsme slyšeli i včera. A že to, co je velice důležité do budoucna, ano, jsou zde evropské instituce, ale důležitá bude například rozpráva o takzvaných švičkových kandidátů, nebo to zdá, tuto konferenci povede pan Ferhofstadt. To zaznělo včera. Roger Scruton, obránce evropské civilizace a filozof, řekl, že musíme mít určitou vizi budoucnosti a cílů do budoucnosti. Nemůžeme reagovat pouze na hrozby současnosti. Musíme vědět, jakým způsobem chceme, aby naše společnost vypadala do budoucna. Já jsem hlasoval proti, protože na základě toho, co zde zaznělo včera, podle mého názoru se to absolutně netýkalo budoucnosti Evropy jakožto určitého společenství hodnoty, základy Evropy jsou křesťanské základy, křesťanské hodnoty a zároveň filozofie je řecká a římská. A vy zde hovoříte pouze o nějakých špičkových kandidátech. Děkujeme. Děkuji, paní předsedkyně. Konference o budoucnosti Evropy je přece pouze taková opětovná příležitost, aby se dobře placení politikové establishmentu navzájem pozvali a vyměňovali si názory. Ovšem to nepovede vůbec k ničemu. Pokud se chceme skutečně přiblížit občanům a zaměstnancům, pracovníkům, tak bych asi neměli začít, bychom mohli začít tím, že seškrtáme platy právě těm vysokým politikům. Kolik například si vydělá paní von der Leyenová měsíčně? 30 tisíc? My máme asi 10 tisíc měsíčně. Měli bychom si tedy seškrtat platy a to je přetož přesně realita našich pracujících. Ti kolikrát ani nevídou z penězi do konce měsíce.

pokud jde o budoucnost eh, Evropy a konferenci o budoucnosti Evropy. Toto není žádný všelek, tato konference, to je spíše recept na nemoc. A to znamená levicový liberalismus, dokonce extrémní levicový liberalismus. Protože to, co zde vidíme v tomto usnesení, není racionální budoucnost Evropy. Ano, je to budoucnost Evropy, ovšem Přece zde nemůže být diktátorství většiny, nemůže pokračovat v multikulturalismu. Nemůžeme hovořit o rodinách, um, jednogendrových rodinách, prostě lidé, kteří uh, se nazývají

pan Guaido Nicola Maduro no, skutečně je obsesí našeho hemicyklu, zdá se. Neustále se o nich hovoříme různými způsoby a náš parlament má pocit, že to je, to je normální. Pokud by zítra zelení eh, se podali eh, podobným způsobem a taky bychom se s tím zabývali. Nikola Madur, ano, my ho kritizujeme, to chápeme, jsou to jisté ideologické excesy eh, a on také mm, nese odpovědnost za to, že velká část jeho obyvatelstva již opustila zemi, A na druhou stranu tady máme tedy jasného protivníka Madura, Spojené státy a ty sankce, které na ně uvalily a ty vlastně se snaží vy, vykonávat v zemi kulturně ekonomickou he, hegemonii a je to nějak pod zástěrkou humanitární pomoci. Takže my bychom se dobře měli zamýšlet nad těmi sankcemi, nad tím embargem a rozšíření těch sankcí na rodinné příslušníky, možná i na sousedy. Tato praxe je, zástěr, je říkám pod zástěrkou humanitární akce, vytváří obrovský politický tlak. Děkuji. A nyní pan

Pan Raj, promiňte, paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, já jsem podpořil usnesení. Již 20 let trpí Venezuela tímto socialistickým režimem, tou diktaturou a v, stejně jako v každé jiné zemi socialismus zajistil chudobu a nouzi, zejména nesvobodu a s tím se musí skoncovat. Venezuela je totiž bohatá země, má obrovské největší zásoby ropy na světě a přesto tam 70% všech dětí trpí pod výživou. 3 miliony Venezolanů již opustilo zemi, utekli. S tím musí být konečně konec. Tato země potřebuje konečně svobodu a demokracii. Děkuji. Děkuji a nyní pan Balas za Um, um, pokračující uznávání Maduro je ještě více, větší fraškou. Národní schromáždění zvolilo Luise Parla jako eh, předsedu pára, je z pravicové eh, opoziční eh, strany a byl zvolen 81 hlasem. Nikdy Gajarovi nebyl ehm, odmítnut přístup Národního schromáždění chromáždění. Byl nahrán, jak klidně odmítá vstoupit a s ním bylo jedenáct dalších poslanců. To, jak pak přelezal, eh, pak přelezal Bradley eh, deklarace Josefa Borela, který podpořil Guaida jako předsedu, to je velkým zklamáním a je to skutečně eh, je hamba. Evropské vedení vede antidemokratickou změnu režimu. Už zase je to šílené proč nenecháme Venezuelce sami, sami sobě a, přest, a donu, nedonutíme Američany zrušit sankce a nechat Venezuelany, aby se sami rozhodli o své budoucnosti. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem usnesení podpořil a překvapilo mne, že nyní tady slyším hlasy, které hodnotí pana Madura jakožto diktátora, nebo jinak než diktátora, ale on je diktátor, není nic méně a nic více. Jasně to prokázal a podvádí svůj vlastní lid. Musíme tedy vyslat signály solidarity s miliony občanů této země, kteří trpí.

pontot Děkuji mnohokrát, tím jsme vyčerpali tento bod a jdeme na další vysvětlování hlasování, což je eh, proces podle článku 7 Polsko a Maďarsko. Jako první je na řadě pan Fox. Prosím. Já jsem byl proti tomuto usnesení, protože článek 7 se používá jako šikanózní nástroj proti maďarským a polským nástrojům. Jsou to oni, maďarští a polští voliči a pouze oni, kteří rozhodnou o tom, zda jejich vlády potřebují trest. Zde jsou neustále snahy Evropské unie stát se jakýmsi federalistickým systémem, v rámci kterého veškeré národní, kulturní a politické rozdíly musí být zničeny a eliminovány, protože jsou údajně strašně destruktivní. Říkáme jednotní v rozmanitosti, ale rozmanitost názorů nerespektujete a pohrdáte národní suverenitou což mimo jiné ukazuje ten arbitrátní diktát, jakým jste zakázali jednotlivým skupinám zde v plenárce používat národní vlajky. Dovolte mi vám připomenout, že e, tím, jak chcete trestat Polsko a Maďarsko, zrazujete evropské hodnoty, které mají zahrnovat e, osvícenecké hodnoty sebeurčení, suverenity, demokracie a co je víc, tolerance politických názorů, se kterými nesouhlasíte. Já nesouhlasím s vládami Polska a Maďarska, ale e, musí, e, oni jsou svobodně zvolené a jako takové se mají právo vyjadřovat. Děkuji vám mnohokrát. Pan Brudzinski je další. Bardzo paní to... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. To je další díl tohoto představení, nebo spíše této frašky, která se odehrává a která se týká demokraticky zvolené vlády v Polsku a voličů v této zemi. Zejména levice hovoří o tom, jak jsou důležití občané, jak je důležité, aby bylo slyšet jejich hlasy. Nicméně, když se dostaneme k vládám, které působí proti tomu, co si myslí establishment eh, Bruselu, tak vždycky nastane stejná fraška. Já jsem hlasoval proti tomuto usnesení, protože je tam spousta lživých tvrzení a protože to jde skutečně i proti smlouvám jako takovým. Členské státy jsou zcela samostatné, autonomní a mají právo, aby si zvolili takový právní řád, který jim vyhovuje. Polsko je právním státem protože nikdo nebude diskutovat o tom, zda právním státem je třeba Francie. A tady se velmi tedy brutálně vystupuje eh, ve Francii například proti protestujícím občanům, eh, včetně advokátů. Je skutečně třeba, abychom si uvědomili, že to je ostuda, že někteří hlasovali pro. Děkuji, pan Zambasky. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Убедено гласувах срещу тази резолюция, тези Vážení kolegové, je třeba hlasovat proti těmto usnesením, která trestají Polsko a Maďarsko, protože je to skutečně ostudné. Ani Polsko, ani Maďarsko nenarušují žádným způsobem právní stát a nebrání svobodě projevu svým občanům. Obě tyto země mají právo si vybrat a zvolit svou vládu, svrchovanou vládu a obě tyto země také vědí, jakým způsobem chtějí být spravovány. Takže protikřesťanská propaganda eh, rozhodně nemůže vést k tomu, že bychom zároveň vedli i kampaň proti eh, tomu, jakým způsobem tam třeba vystupují neziskové organizace, které financuje pan Soros a které se snaží v podstatě narušit řád těchto zemí. Tyto země si zaslouží naši úctu a nemůžeme jim teď nic vnucovat. Pan Lebreton jako další. Merci, madame. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem hlasoval proti usnesení týkající se Polska a Maďarska ze dvou důvodů. Za prvé mi připadá nepřípustné, že Evropský parlament se hlásí k možnosti využít článku 7 proti těmto dvěma zemím, kterým se vytýká zejména to, že narušili nezávislost akademických svobod a právního řádu. Nicméně já se domnívám, že členské státy mají právo uspořádat si justici tak, jak si to přejí. A také si myslím, že Maďarsko má právo hájit se proti snahám destabilizačním, které tam provádí pan Soroš. Také mi připadá, připadá nepřípustné, že usnesení Evropského parlamentu navrhuje vytvoření určitého postupu dohledu eh, na základě toho, že se domnívá, že by měly být sledovány eh, systémy dodržování práv v těchto zemích. Ani Polsko, ani Maďarsko, ani Francie by nemělo být zdrojem tedy a předmětem takovéhoto nátlaku. Děkuji. Jako další pan Žonca. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Beru si slovo, protože včera během rozpravy jsme slyšeli celou řadu lží Jeden řecký poslanec, pravděpodobně komunista, řekl, že v Polsku neexistuje právní stát. Kde byl, když eh, Řecko podvádělo během finanční krize. My skutečně nepotřebujeme žádné rady ani ze středu, ani z leva, které neříkají pravdu. Eh, v Polsku je skutečně právní stát, je to stát, kde vládne spravedlnost a využíváme vynikajícím způsobem eh, také evropské fondy, jak to potvrzuje i Eurostat. Eh, lidé žijí u nás šťastný život a stále šťastnější. Na druhou stranu politická strana, která přišla o možnost dosáhnout vítězství v uplynulých volbách, chce teď získat odplatu. A z těchto všech důvodů jsem hlasoval proti. Děkuji, tím jsme vyčerpali tento bod. Další bod je dohoda o biologické diverzitě. Slovo má pan Rowett. Thank you. Děkuji. Eh, jsme eh, na hraně katastrofy ze ztráty diverzity a tento parlament dnes přijal rezoluci pro eh, COP15, tedy k úmluvě COP15 o biologické diverzitě, což odráží okamžik, kdy tento parlament značně zvýšil své zelené hlasování a z, změnil pozici ve veřejném mínění. Ale je zklamáním, že eh, v, na, v druhé části sálu eh, někteří stojí proti urychlení těchto kroků, snaží se je za, zabrzdit a to je e, zrada na lidech a zvířatech, je to zrada na e, kolaborativním projektu, v projektu spolupráce EU, e, protože brzdí reformu zemědělské politiky a brzdí nás v tom, co je potřeba udělat, když hrozí nebezpečí planetě. Děkuji a tím se dostáváme posl- k poslednímu bodu na pořadu jednání pro vysvětlování hlasování, což je téma což je téma instituce orgánů bankovní měnové unie. Pan Howard, děkuji, já jsem podpořil toto usnesení. Veřejnost rozhodně chce transparentnost seniorních pozic, zejména ve světě financí. Eh, od doby, co se měnová a bankovní unie stala realitou, nám eh, říkají populisté a brexitíři, že to je katastrofa a že euro skolabuje. No ale neměli pravdu, jak se ukazuje. Vzhledem k okolnostem euro si vede velice dobře a já bych eh, rád předeslal, že euro bude existovat ještě dlouho poté, co ty jejich hlouposti lidé zapomenou. Eh, zdá se, že já jsem posledním eh, britským poslancem, který bude hovořit eh, zde ve sněmovně. Možná vystoupím ještě v Bruselu, nevím, ale dovolte mi prosím poděkovat. Děkuji vám, paní předsedající, ostatním místo předsedům a všem kolegům, přátelům, ale i oponentům, nikdy však nepřátelům v této komoře. Každopádně každá instituce je jenom tak dobrá jako její zaměstnanci, takže děkuji Sarah McKinley a Kim Chapman v kanceláři ve Spojeném království. Děkuji Jenny McConley na ostatním v mém bruselském týmu, kteří mi byli až do poslední chvíle absolutně loajální. Děkuji vám ještě jednou všem. Když jsem byl v květnu znovu zvolen, eh, poděkoval jsem eh, všem kolegům, kteří se na tom úspěchu podíleli, ale zapomněl jsem na jednoho člověka, eh, bez kterého bych to nedokázal – a to je Jane Crooney. Eh, veřejnější už to nebude. Nejhorší aspekt této práce je, že nemohu být neustále s tebou. Děkuji za všechno, moc tě miluji. Eh, lidé se mě ptají, co budu dělat dál a ty víš, že budu s tebou. Děkujeme vám, pane kolego. Tím jsme ukončili vysvětlování hlasování a uvidíme se a budeme pokračovat v 15 hodin. Děkuji za pozornost. paní předsedající Dobré odpoledne, milí kolegové, milé kolegyně. Opětovně zahajujeme naše jednání. Zápis ze včerejška všechny texty, které byly přijaty, jsou k dispozici. Jsou nějaké připomínky, pokud tomu tak není, tak je tento zápis schválený. 16.1.2020 konference předsedů přijala návrh ohledně jednotlivých plenárních zasedání na rok 2021 a 2022. Všechna tato data jsou následující. Rok 2021, 18. až 21. ledna, 8. až 11. února, 8. až 11. března, 24. až 25. března, 7. a 8. dubna, 26. až 29. dubna, 17 až 20 květen, od 7. do 10. června, 23. až 24. června, od 5. do 8. července, od 13. do 16. září, od 4. do 7. října, od 18. do 21. října, 10. a 11. listopadu, od 22. do 25. listopadu a od 13. do 16. prosince. Rok 2022 od 17. do 20. ledna, od 14. do 17. února, od 7. do 10. března, od 23. do 24. března, od 4. do 7. dubna, od 2. do 5. května, 18. a 19. května, od 6. do 9. června, 22. a 23. června, od 4. do 7. července, od 12. do 15. září, od 3. do 6. října, od 17. do 20. října, 9. a 10. listopadu, od 21. do 24. listopadu, od 12. do 15. prosince. Konference předsedů se může rozhodnout zahrnout ještě další plenárky, které by mohly proběhnout ve středu odpoledne nebo eh, rovněž v týdnech skupin a výborů v Bruselu. Data budou k dispozici na webových stránkách, plena, webových stránkách parlamentu. Konečná lhůta pro předkládání návrhu je 28. ledna 2020 19.00, to je úterý, a hlasování proběhne ve čtvrtek 30. ledna v 11.30. A nyní zde máme další pod na našem programu zakázané předměty vyrobené prostřednictvím 3D tisku. Catch the eye a modré karty můžete poskytovat pos poskytovat buď standardně elektronicky, nebo i přihlášením v průběhu jednání. Všechny eh, informace jsou i zde při vstupu do plenárky. A nyní má slovo autorka paní Schajmaker, prosím. Um, 3D printing is a technology with... Děkuji. Tisk 3D je, mm, má velký potenciál pro Evropské podniky, především malé inovativní podniky a mnoho zemí začalo přijímat strategie, jak eh, toho využívat. Nicméně to také vyvolává etické otázky a právní otázky. Různé studie komise ukázaly, že existují mezery v evropské legislativě, co se týče tisku 3D. Nedávné tragické um, události vyvolaly otázky, týkající se potřeby jednat na evropské úrovni. 9. Eh, října 2009 byly dva lidi zabiti a dva zraněni, když se útočník pokusil vstoupit do synagogy během svátku Jom Kupur. Použil eh, ti zbraň, která byla produktem 3D tisku staženém z Twitteru. Eh, a bylo to tedy zveřejněno na eh, Twitteru. Komise již zveřejnila sdělení týkající se tohoto problému v kontextu tisku 3D a také co se týče občanské odpovědnosti a duševního vlastnictví. Vzhledem k urgentnosti této záležitosti výbor Jury žádá komisi o následující Eh, jak hodláte vyřešit tento problém tisku nelegálních objektů 3D? Předpokládáte legislativní kroky na základě eh, předcházejících studií a hodnocení? Pokud ano, jaké eh, opatření mm, by měla být přijatá, jaká by byla časový harmonogram, aby byla zajištěna včasná reakce? A dále, jaký pokrok byl dosažen, co se týče kroků, Eh, komise, ke kterým se zavázala po eh, zprávě z roku 2018 eh, výboru Jury. Děkuji. Děkuji a nyní chci předat slovo panu komisaři Nenar. Či... Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Já sdílím názor Evropského parlamentu tak, jak to bylo vyjádřeno ve zprávě v roce 2018, jak se autorka otázky zmínila. Především pokud jde o tyto technologie 3D tisku, že to může znamenat bezpečnostní a především kyberbezpečnostní obavy. Především pokud jde o výrobu zbraní, exploziv, výbušnin, drog a jiných nebezpečných předmětů. A že musíme věnovat velikou pozornost právě výrobě takových možných eh, objektů. Nejde o to, že by eh, tyto, směr, tyto zbraně mohly podléhat, eh, že by, ne, nepo, že by tyto střelné zbraně nepodléhaly naší směrnici, ale že byly vyrobeny samozřejmě nezákonně a použity nezákonně. Pokud je o směrnici ohledně směrnice o těchto střelných zbraních, tak výroba těchto zbraní je nezákonná, pokud není schválena kompetentním orgánem daného členského státu, tam, kde eh, dochází buď k výrobě nebo ke mm, složení těchto zbraní. A to samozřejmě eh, pod to spadá i 3D tiska, specifické eh, záležitosti, které jsou propojeny s internetem v tomto ohledu. My máme samozřejmě monitoring této oblasti, pokud jde o organizovanou a závažnou trestní činnost. Operační akční plán pro rok 2020 zahrnuje operační aktivity, které se snaží o zvýšení povědomí ohledně hrozeb takových nových technologií, kterými může být právě i 3D tisk. Europol v říjnu loňského roku roku přišel s takovým spravodajským oznámením pro všechny orgány činné v trestním řízení ohledně tohoto tématu. Evropská komise připravuje zprávu ohledně aplikace této směrnice, která bude pokrývat především dopad nových technologií, například 3D tisk. Tato zpráva by měla být k dispozici v září letošního roku a bude hodnotit eh, to, zda potřebuje nějaké konkrétní další akce v oblasti 3D tisku. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Commissioner. Now on behalf of the group of the... Děkuji, pane komisaři Nine, za skupinu SAD. Na dvě minuty má slovo pan Garcia del Blanco. Prosím. thank you chair <laughs> apologies because we are in family <laughs> today and uh, i mm, já um, budu hovořit svým jazykem španělsky Doufám a věřím, že my všichni, kteří se zabýváme touto otázkou, se shodujeme na tom, že zde se jedná o fenomén technologického pokroku. Je to vlastně takový demokratický nástroj, demokratická technologie, která vlastně svým způsobem dává všem stejné příležitosti. Všichni si mohou něco vytisknout, mohou tak ušetřit materiál, zajistí méně znečišťování přírodního prostředí, protože mají možnost vyrobit něco, pomocí nějakých například větších strojů a je možné je tu výrobu postavit přímo tam, kde je potřeba, kde pak eh, se odvíjí ty námazné aktivity. To znamená, že to může ušetřit také velký objem dopravy. Zároveň se s ním pojí jistá bezpečnostní rizika. A nejenom bezpečnostní. Pokud bychom to chtěli celé tak trochu vyhrotit, tak si skutečně musíme přiznat, že je možné takto vyrobit i zbraně. V minulých měsících jsme viděli, jak obtížné je jisté věci kontrolovat, jisté plány, To jsou věci, například plány na výrobu jistých předmětů si můžete stáhnout na internetu, z darknetu, ale jsou zde i jiné typy výzev, o kterých se ještě nehovořil. Já bych rád využil této příležitosti, abych na tyto výzvy poukázal komisi. Například se to týká také problematiky duševního vlastnictví. Existuje již řada příkladů toho, že na tomto poli je příliš málo kontroly, co se týče právě užívání práv duševního vlastnictví. Často dochází k tomu, že osoby či skupiny osob nemají svá práva dostatečně chráněna. Jsou to právě osoby, které tedy pracují nemateriálním způsobem. V mnoha oblastech máme velice úspěšnou legislativu, například co se týče internetu či používání a digitálního přístupu k duševnímu vlastnictví a proto potřebujeme dobrou úpravu i v této oblasti. Já se omlouvám, že hovořím tak obšírně, ale skutečně bych rád vyzval komisi, aby dořešila stávající legislativní mezery. Děkuji. Děkuji není za Renew, paní Schreine-Macher. Děkuji eh, komisaři za odpověď. Já budu mm, pokračovat ve své mateřštině, v holandině, v čtině. 3, 3D tisk je technologie, která e, se stala velice populární a skýtá v sobě obrovský potenciál jak pro velké podniky, tak pro malé a střední podniky. Ty možnosti jsou skutečně nesmírné a již nyní 3D tisk velice zjednodušil náš život. Například v medicíně tam se to využívá pro tištění protéz. Nebo co se týče stavebnictví, během 48 hodin může být takto postaven malý domek. Ale jako u dalších inovací máme zde i tu obrácenou stranu mince, a totiž případ, kdy se ta technologie dostane do špatných rukou. Příkladem toho jsou ty strašné události v Hale v Německu, kdy se někdo, kdy se tedy pachatel snaží vniknout do synagogy, e, zabil dvě osoby a další dvě zranil. Tedy výhody technologie tady jsou, ale nemůžeme zavírat oči před možnými nebezpečnými důsledky jejího využívání, například když se takto vtisknou drogy nebo zbraně. Máme odpovídající reakci, nějakou úpravu? Ne. Komise zahájila již první kroky, existuje operační akční plán, také orgány činné trestní eh, stíhání a policie eh, byly podrobeny odpovídajícímu školení, ale ptám se, stačí to? Je to takto dostatečné? Když se to zanalizujeme podrobněji, tak zjišťujeme, že tady celá řada nedosažených otázek, otázek občanskoprávné odpovědnosti, pak se to také týká směrnice o střelných zbraních a samozřejmě dochází i k porušování práv duševního vlastnictví. Jak zabránit eh, nelegálnímu tištění zbraní? To je tedy má otázka na komisi. Vy jste již naznačili, jaké eh, opatření jste již částečně přijali, ale ptám se, budou existovat nějaká nová ustanovení, zavedete nové standardy. Já si myslím, že se všichni shodujeme na tom, když zjišťujeme, že takovéto události, k jakým došlo v Německu, těm je třeba nezbytně zabránit. Děkuji. Jménem eh, Evropských konzervativců a reformistů pan Džamacky eh, na tři minuty. Eh, paní předsedkyně, pane komisaři, Spočítejme si, kolik nás tady je, tři, čtyři eh, v plénu. Eh, před tím, než se budu věnovat podrobnostem, tak chci si, paní předsedkyně eh, něco, co už bylo řečeno a teď to budu opakovat. Velmi málo lidí takto Eh, odpoledne, brzo odpoledne je hamba. Musíme změnit naší praxi. Eh, buď zrušit tato zasedání, anebo jenom dávat 50 ehm, diet. Je to hamba, že nás tady tak málo. Předejte to prosím příslušným orgánům. Eh, a teď k tématu 3D tisk je důležitá technologie. Povede k mnoha inovacím v lékařství například. Nikdo nemohl předvídat věci jako ehm, vynález Jamesa Wattsa před 300 lety. Jsou tady ale rizika. Musíme přijímat opatření, nemorální lidé se nemohou dostat ke zbraním, prostě snadno dostat ke zbraním jenom proto, že, jenom tak, že si otevřou internetový browser. Ty, eh, takto se zbraně mohou dostat do rukou teroristů. Samotný fakt, že si někdo otevře internetový prohlížeč a najde si, jak eh, sestavit zbraň, návod, jak sestavit zbraň, ukazuje, že prostě jsou mezery, které třeba řešit. V mé zemi, Bulharsku, je problém s trestnou činností eh, na vesnicích, malých městech, kde lidé potřebují eh, zbraně často proto, aby chránili své rodiny. A Mm, člověka se zbraní v roce můžete zastavit jenom tak, pokud máte sám zbraň. Bez ohledu na to, jaká opatření budou přijata, tak by to nemělo bránit eh, lidem v tom, aby se legálně dostali ke zbraním. V minulosti jsme diskutovali věci jako zákaz um, um, loveckých zbraní, to povede ke ničení starých zvyků a já myslím, že potřebujeme jiná opatření, abychom mohli chránit tradiční aktivity. Jenom je, člověk jenom tak svobodný, eh, pokud může někdy eh, vlastnit zbraň, když to potřebuje. Děkujeme. A nyní posledním na našem seznamu je pan Slabakov. Máte jednu minutu. Rovněž děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych ještě položila několik otázek na pana Džambackého. Nevím, jak můžeme udělat nějaký jakýkoliv rozdíl mezi vytištěnou zbraní v 3D tisku a skutečnou zbraní, to je moje otázka. Je zde nějaký rozdíl mezi těma to dvěma typy zbraněmi? Víte, když máte mm, když nosíte zbraň a použijete ji, tam skutečně to není jak. uh, rozlišeno, já mohu mít zbraň doma, pokud chci, tak ji tam prostě budu mít, nikdo ke mně nemůže jen tak vstoupit, můžu tam mít Kalašnikov, um, proč ne, možná se mi líbí takové zbraně a nechápu tuto striktní legislativu, podle které lidé nemají právo chránit svůj vlastní život. V Bulharsku například, pokud na mě někdo zautočí sekerou, tak já musím využít stejnou zbraní. Co to znamená, že musím mít eh, u sebe doma všechny zbraně, abych mohl zautočit? Eh, víte, pane Slabakové, to mělo být catch the eye, ovšem u vás je to spíše otázka modré karty na pana Čambaského. Byla to modrá karta? Tak dobře, takže pane Čambaský, akceptujete tuto otázku? Dobře, výborně, máte 30 vteřin. Děkuji vám, vážený pane kolego eh, Slabakové. Jistě, pokud nechceme, aby se lidé tiskli v 3D tisku zbraně, tak každý občan, který respektuje zákon a který nebyl odsouzen, doplatí daně, každý takový občan, spořádaný občan by měl mít i možnost na svou vlastní ochranu aniž by tím porušil jakýkoliv zákon. Dobře, děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní dáváme opět slovo komisaři Lenarčičovi. Prosím, dávám vám slovo pro mm, závěrečné poznámky. Uh, uh, Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, děkuji za tuto velice zajímavou rozpravu. Já se jistě postarám o to, aby se komise na všechny tyto aspekty podívala podrobně. Dovolte několik poznámek. Práva duševního vlastnictví. Komise nedávno zadala právě takovou studii, která se týká duševního vlastnictví a právě této možnosti industriálního využívání 3D tisku. Cílem této studie je analyzovat dopady duševního vlastnictví na rozvoj industriálního 3D tisku. Komise samozřejmě vezme v potaz výsledky této studie, doporučení této studie a rozhodne o dalších krocích. Samozřejmě, že boj proti falešným eh, výrobkům, včetně 3D tisku nebo jiných výrobních metod, eh, jsou zásadní pro Evropskou komisi. A pokud jde o zodpovědnost eh, v rámci výroby těchto produktů, to spadá pod příslušnou směrnici. Zde bych vám rád řekl, že komise přišla již s pátou revizí této směrnici, a to v roce 2018. A zároveň máme i pracovní dokument který se týká zodpovědnosti v oblasti nových, nově vznikajících technologií, a to, v letoš, a to eh, ve stejném roce, v roce 2018. Nyní připravujeme dokument hlavních směrů ohledně implementace této směrnice a tento dokument hlavních směrů by měl být k dispozici později v letošním roce. Komise se rovněž věnuje tomu, zda by tato konkrétní směrnice mohla být nějakým způsobem upravena či aktualizována. A nyní eh, ten incident v Hale a nezákonný na výroba těchto zbraní. Německý Bundestag i místní orgány eh, zjistili, že potřebují zavést změny dostávajícího německého zákona či legislativy, protože stávající zákon sankcionuje nezákonné, nezákonnou výrobu střelných zbraní bez ohledu na jejich výrobu, ale i přesto komise předloží vašemu parlamentu a radě zprávu ohledně aplikace směrnice o střelných zbraních, včetně revize vhodnosti tohoto textu a pokud to bude potřeba, přijdeme s legislativními texty, které se budou zabývat nejenom dopadem nových technologií, například 3D tiskem, ale zároveň eh, kódu QR a radiofrekvenční identifikace. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Commissioner. Děkuji, pane komisaři. Tímto uh, eh, končuji uh, eh, rozpravu. Zápis schůze bude předložen parlamentu na začátku příští schůze, pokud nejsou námitky tak eh, rezoluce přijaté na dnešním zasedání předám eh, orgánům, které jsou zodpovědné v té mm, eh, rezoluci. Tímto přerušuji zasedání a končím schůzi. Děkuji.